Buenos días, si les parece bien. Eh, dobrý den, dámy a pánové, jestliže dovolíte, budeme pokračovat ve včerejším eh, zasedání. Začínáme slyšením o ratingových agenturách. Je to téma velice aktuální, už jsme o tom diskutovali minulý týden během slyšení eh, s předsedou Evropské rady spa, nebo předsedou rady, rady. Dále bych chtěl říci, že toto téma ratingové agentury je velice důležité pro náš výbor. A když dovolíte, začneme paní Verenou Ross, která je výkonnou ředitelkou um, Evropského orgánu pro trhy a dávám jí 10 minut. Děkuji. Děkuji vám, pane místopředsedo výboru. Děkuji. Vážení členové parlamentu, dámy a pánové, dobrý den. Především bych vám chtěla poděkovat, že jste mě dnes pozvali na toto zasedání, abych se mohla vyjádřit k agenturám, k ratingovým agenturám a zejména k novému návrhu nařízení v této věci. Chtěla bych začít své krátké vystoupení tím, že řeknu pár poznámek o práci ESMA. V současné době ESMA plně eh, realizuje ustanovení pozměněného nařízení o ratingových agenturách, eh, takzvané CRA 2. Zejména od 1. Eh, července se ESMA ujala odpovědnosti v každodenním dohledu nad registrovanými agenturami. Hlavní, hlavní agentury se registrovaly mm, od 31. října minulého roku a ESMA se hned ujala kontrolní činnosti. Nejdříve jsme provedli inspekce in situ v prosinci loňského roku ve třech hlavních agenturách a očekáváme, že v prvním čtvrtletí tohoto roku zveřejníme zprávu Dále eh, v průběhu roku 2012 budeme finalizovat stanovení nástrojů na eh, hlášení, tak jak o tom hovoří nařízení, eh, a také centrální databázi CEREPT, což je velice důležité schnutí všech nástrojů od investorů. Dále také eh, se snažíme dohodnout na vhodné spolupráci s příslušnými eh, kontrolními orgány v neevropských zemích. Většina eh, hodnocení ratingových agentur se v podstatě řídí podobnými předpisy. A nyní dovolte, abych hovořila o těch třech návrzích CRA, tedy CRA 3, o návrhu CRA 3. Eh, můžeme říci, že tady je pozitivní dopad na celkový rámec dohledu nad ratingovými agenturami. Především začněme ustanovením o oznámení eh, Vydavatelé, sponzoři, eh, původci strukturovaných finančních nástrojů musí poskytnout informace o kvalitě úvěru a o výkonu různých nástrojů. To je velice mm, cené. Dále CRA musí poskytnout ESMINě a také oznámení o poplacích, které dostali od jednotlivých klientů a o jejich celkové cenové politice. Další přínos se týká zabránění střetu zájmů. Toto ustanovení říká, že CRA nebudou poskytovat hodnocení eh, subjektů, které eh, jsou držiteli akcií u nich. Eh, velcí eh, držitelé akcií mm, také eh, musí se respektovat nebo musí se omezit v poskytování konzultací a dalších podobných poradenských služeb. Bude důležité znát mm, nebo formulovat správně ustanovení v této oblasti, aby bylo možné zabránit střetu zájmu mezi CRA a jejich Eh, akcionáři. Další oblast, která je podle mého názoru pozitivní, je návrh, který vyžaduje, aby ESMA zavedla eh, harmonizovanou eh, ratingovou stupnici. Jak bylo konstatováno, může být určitá hranice schopnosti účastníků trhu eh, posoudit a porovnat různé eh, stupnice, různé metodologie. Jednotná ratingová stupnice umožní eh, komparativní srovnávání všech těchto stupnic. To bude transparentní, interoperabilní a srovnatelné v celém tomto procesu. Může to potvořit, podpořit eh, soutěž v této oblasti. Dále eh, návrh také eh, hovoří o tom, že členské státy zajistí mm, mm, občanskoprávní odpovědnost za porušení nařízení, ať už úmyslné nebo nedbalostní. Takový režim odpovědností by měl podpořit CRA, aby zvolili ještě silnější ratingový proces, Dále návrh by mohl také pomoci, e, že e, se posílí kvalita e, ratingu u všech CRA, já to ještě popíšu trošku níže. Je to zejména výhodou povinného, povinné rotace. I když souhlasíme s návrhem komise spoléhat se na procedurální pravidla existující v členských státech EU, je třeba ještě pozorně sledovat interakci, případné nekonzistence mezi různými režimy. Je třeba opírat se o stimuly, které mm, vyplývají z této situace, e, zejména z částečného obrácení e, důkazního břemene. A nyní dovolte, po té, co jsem hovořila o Eh, těch částech návrhu, kde vidíme velký přínos. Dovolte, abych řekla, jaké jsou další oblasti, kde si myslíme, že v návrhu CRA 3 je třeba věnovat určitou pozornost či obezřetnost některým aspektům. Za prvé, návrh eh, zavádí nebo požaduje, aby ESMA posoudila nové návrhy metodologie, jakmile vstoupí platnost. Návrh správně říká, že ESMA se bude odvolávat na stejná kritéria ve svých posouzeních jako za současného nařízení, což zajišťuje nevměšování se do ratingového procesu. Nicméně z naší eh, zkušenosti do posud, eh, navržená nová úloha ESMA by mohla vytvořit určitá napětí mezi nevněšováním se a nezávislostí. Je tady možná alternativa, která by byla eh, v podrobných standardech v daném odvětví a to by mohlo zlepšit celý proces a zajistit že se všechna tato, všechny tyto standardy eh, dodržují. Za druhé, návrh zavádí několik ustanovení o povinné rotaci pro analytiky i pro agentury. Plně podporují cíl komise za, za, zajistit větší eh, soutěž v této oblasti. Eh, aby se zabránilo tomu, že by se investoři a uživatelé obraceli stále na ty nejrenomovanější agentury. Nicméně, eh, přesto je tady určitá, určité riziko, že by eh, tady mohla být soutěž, která by se opírala o to, že mm, budou některé agentury nabízet lepší rating Jestliže mm, malé agentury nebo nově vzniklé agentury eh, se budou chtít eh, prosadit v tomto rotačním procesu, a to není ještě zcela jasné, je tady otázka jejich profesní eh, kompetence, aby mohli naplnit očekávání. To samozřejmě vede k riziku, které možná bude pouze krátkodobé, bude to pouze dětská nemoc, Eh, než se plně prosadí eh, soutěž. Ale myslím si, že přece jen musíme být opatrní a sledovat, jaké riziko tady vzniká. Dovolte, abych se ještě zmínila o jedné oblasti, kde se požaduje, aby ESMA eh, měla další kontrolní orgány. To je požadavek, že ESBA vypracuje výroční zprávu, kde se soustředí na mm, posouzení koncentrace na trhu a s tím spojená rizika. My samozřejmě jsme připraveni vykonat úkoly, které stanoví zákonodárce. ESMA ovšem tady bude muset přijmout zcela nové dovednosti, nové metodologie, aby posoudila takováto rizika. Kromě toho, že je to výzva sama o sobě, Eh, musí být také jasné, že ESMA bude eh, v velmi nepříjemné pozici, kdy bude muset na jedné straně zajistit stabilitu trhu a na druhé straně taky eh, soutěžení na trzích cených papírů. Dovolte, abych ještě hovořila o dvou aspektech toho, tohoto návrhu. Eh, které mm, pracovníci ESMA posuzují. Za prvé, návrh vyžaduje, aby k 1. červnu 2014 došlo k obnově posouzení eh, dodržování pozměňovacích návrhů zavedených CRA3 ve třetích zemích. Nařízení, které nyní platí, již vyžaduje, aby ESMA dynamicky posuzovala adekvátnost regulačních rámců eh, v zemích mimo EU. Eh, zejména jde o to posoudit eh, právní rámec ve třetích zemích, když se jim dosahují stejné regulační efekty a když naplňuje stejné cíle jako nařízení EU. Když se přidají ještě návrhy CRA3 a bude tady velice eh, krátká časová lhůta, bude tady eh, zřejmě nejenom obtíž, která z toho vyplývá, protože v současné době mnoho návrhů nejsou součástí rámce G20 nazývaném IOSCO framework, ale současně je tady také Eh, určitý problém v pokračování, v procesu posuzování třetích zemí, který již vedeme podle současného nařízení, který by tím pádem nebyl dostatečně důvěryhodný. A druhý bod musím zopakovat zprávu, kterou jsem již řekla, a sice, že ESMA potřebuje dostatečný čas, aby mohla přijmout náležité technické normy podle tohoto nařízení. Eh, termín, který je eh, uveden v návrhu 1. ledna 2013, to je opravdu velice blízký termín, příliš příliš blízký k datu schválení nařízení. ESMA by měla mít náležitý čas, aby mohla pracovat, to znamená podle našeho názoru alespoň jeden rok, aby si mohla navrhnout, konzultovat, schválit um, normy a naplnila cíle, které od ní očekáváte. Děkuji. Muchísimas gracias. Eh, Děkuji. Děkuji, vážená paní kolegyně, že jste dodržela časový limit. Další ehm, eh, řečník má pět minut a je to pan Norbert Gajár, ekonom. Prosím, děkuji. Dear Vice President, dear... Vážený pane předsedo, vážení poslanci, velice vám děkuji za pozvání. Zaměřím se na tři specifické otázky, jednak princip rotace a hospodářské soutěže v ratingové oblasti, potom kvalita eh, úvěrových ratingů a potom přílišné spoléhání na tyto ratingy. Eh, princip eh, rotace Promiňte, pane Gajarde, mohl byste mluvit trošku pomaleji, aby to bylo možné tlumočit? Yes. So, um, first issue, the První, záležit, eh, první věc, ehm, princip rotace a hospodářská soutěž v oblasti eh, ratingu. Je tady nejistota, pokud jde o eh, strategie ratingových agentur, tedy pokud jde o to, zda pravidlo rotace bude přijato. <clears throat> Je tady riziko, že eh, nové ratingy, které budou přiděleny, eh, budou po uplynutí eh, tříletého období nižší, výrazně nižší nebo výrazně vyšší než ten výstupní rating. A po, po, této, po tomto období může tedy dojít k umělému snížení nebo zvýšení ratingu. Ovšem, pokud toto bude hodnotit jiná kredit, ratingová agentura, eh, která eh, také vydá svůj rating, tak tento efekt bude zmírněn. A pokud kreditní agentura vydá nevyžádaný rating emitentovi po uplynutí tohoto období, tak toto pravidlo bude mít malý dopad, protože větší rating, eh, ratingové agentury si budou moci dovolit pokračovat v hodnocení emitentů. A já si myslím, eh, že po uplynutí tříletého období by kreditní agentura neměla vydávat žádný typ eh, takového ratingu. Ovšem, eh, princip rotace může být nevýhodný, protože může eh, ohrozit srovnávání výkonností ratingových agentur, eh, protože období, během kterého je emitent hodnocen různými agenturami, by se zkrátilo. Jako výsledek mám tady alternativu k rotačnímu principu a můj návrh je následující. Pro každou oblast ratingu nové evropské nařízení by mohlo hodnotit určitý práh, od kterého by kreditní agentury nesměly eh, podávat vyžádaný eh, rating. To znamená, že emitent, eh, který nemá dostat rating, nebo jiný emitent, který už měl přidělený rating, by mohli takto získat další rating a to by zvýšilo eh, hospodářskou eh, soutěž. Za druhé, eh, stanoviska nebo kvalita hodnocení ratingového. Tato hodnocení můžou být spolehlivá pouze v případě, eh, že eh, budou mít agentury více pracovníků, eh, že budou konsistentní, že jejich hodnocení budou konsistentní, předvídatelná a stabilní a budou také přesná, a pokud zde bude přísný dohled ESMI. Hmm, pokud jde o přidělování pracovníků, tak by to mělo být transparentní, pokud jde o různé třídy aktiv. Myslím si, eh, že eh, nařízení by mohlo zajít ještě dále. Eh, v tuto chvíli je možné, aby analytik monitoroval až 30 různých emitentů a, a, a to znamená, že na každý případ je příliš málo času, takže navrhuji, aby tady mohlo být hodnoceno jedním analytikem maximálně 15 emitentů. Ehm, Samozřejmě, že to by vedlo k tomu, že by eh, agentury musely mít více pracovníků. Um, Předvídatelnost a stabilita eh, ratingu by mohla být vylepšena, pokud eh, snížení by předcházel negativní výhled nebo negativní hodnocení, nebo tedy, pardon, negativní sledování a zároveň také pozitivní rating by měl předcházet pozitivní výhled. Hm. Chtěl bych navrhnout následující. Regulátoři by měli sledovat absolutní kvalitu eh, ratingů a také jejich relativní kvalitu. Myslím si, že každá agentura eh, by měla zveřejnit míru selhání pro každý sektor a také míru přesnosti pro každé odvětví a největší agentury eh, by měly zveřejňovat míru selhání, nebo ty by vlastně zveřejňovaly míru selhání už několik let, ale ne svou přesnost. A ESMA by se měla vyjadřovat k těmto výsledkům, měla aby zdůrazňovat, jaké jsou slabé a silné stránky každé eh, ratingové agentury. ESMA by měla hodnotit eh, výkonnost eh, těchto agentur tím, že by srovnávala jejich míry selhání a míry přesnosti pro každý sektor. Uh, Eh, to by znamenalo, eh, že by se srovnávalo běžné, že by, by bylo potřeba stanovit běžné referenční období, běžný vzorec a také kalkulaci míry selhání a míry přesnosti. Eh, agentury by navr- měly ESMě předkládat navrhovanou metodologii, aby přeskoumala, jestli je to v souladu s existujícími požadavky a mohlo by to být použito pouze v případě, že by to ESMA schválila. Tento návrh je pozitivní a měl by vylepšit transparentnost Eh, samozřejmě je potřeba, aby eh, pracovníci ESMI efektivně hodnotili tuto metodologii. A potom eh, spoléhání na ratingy ratingových agentur. Já se donívám, že v nařízeních se na to spoléhá až příliš. Ehm, ratingy eh, byly podpořeny, byly vytvořeny, aby podporovaly malé investory a eh, to znamená, že tyto ratingy eh, ratingových agentur nemohou nahradit vlastní posuzování, vlastní náležitou penči finančních institucí. A proto by banky a pojišťovny a důležité investiční fondy měly vyvinout své vlastní hodnocení úvěru a měli by to ověřovat. Evropská centrální banka by měla eh, vytvořit své eh, vlastní eh, ratingy a měla by je používat podle svých vlastních pravidel. Děkuji vám, pane Gajarde, a dávám nyní slovo Makotu Utsumi Mu, který je předsedou japonské ratingové agentury. Prosím, pět minut. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu. Dovolte, abych eh, nejprve eh, představil stručně svoji firmu. Zabývá se ratingovými analýzami víc jak 35 let, či 25, a provedla Eh, řadu certifikací jak na území Evropské unie, tak v dalších státech. Nejprve k modelu eh, emitent platí. Ano, tento model samozřejmě obsahuje v sobě určitý potenciální konflikt zájmů, ale na druhé straně ta alternativa, že by platil investor, eh, tak eh, ta také není zcela, zcela oproštěná od problému konfliktu zájmu. Co se týče té první varianty, emitent platí, tak tady bych chtěl citovat profesora Gustava Manso z MIT, který jednou napsal, ratingová agentura by neměla pouze poskytovat eh, přesný, eh, přesný obrázek o firmě či zemi a její Eh, ceně, ale eh, také eh, existenci takovéto firmy či země by měla analyzovat. Samozřejmě pokud ratingové agentury nejsou někým, komu záleží na přežití firm či zemí, tak je tam nebezpečná tendence snižovat rating, což je samozřejmě důvod, proč se domnívám, že model emitent platí je v tomto směru významnější. Eh, zdá se, že velké americké ratingové agentury si nedaj, nedělají mm, hlavu s přežitím firem či zemí a eh, prostě jenom akcelerují určitý eh, trend na trhu. Na druhé straně, abychom tu oligopolistickou situaci zvrátili, ona na trhu skutečně existuje, tak je všeobecně Eh, převažující názor, že by se měla zvýšit konkurence v tomto odvětví. Ale jak? Myslím si, že Japonsko je v této věci dobrým příkladem. Dvě japonské ratingové agentury velmi eh, vyváženě konkurují americkým eh, gigantům a získávají si důvěru a vážnost na trhu. A co se týče Eh, obligací, které vydávají japonské firmy na japonském trhu, tak 80% z nich je hodnoceno japonskými ratingovými agentury, eh, agenturami. Já velmi vítám to, že tady je evropská iniciativa vytvořit Evropskou ratingovou agenturu či agentury. Eh, samozřejmě, když je takováto agentura zakořeněná v určitém regionu, tak je lépe přizpůsobena tomu, aby pochopila politickou a sociální eh, strukturu a firemní eh, kulturu zemi či regionu. Ale zároveň je její situace velmi komplikovaná a ohrožená tím, že Eh, velikost a uznání na trhu představují vysoké překážky. Ironicky eh, je ten eh, posilovaný regulační rámec, který vyplývá z problematických postupů amerických gigantů, velkou překážkou právě pro ty nové hráče na trhu a pro stávající malé a středně velké ratingové agentury. Tento regulační rámec by neměl stát eh, v cestě novým eh, agenturám a neměl by také eh, narušovat činnost malých a středně velkých ratingových agentur. Pravděpodobně v Evropě podpora konkurenceschopnosti může vést k tomu, že se na národní či regionální úrovni bude vytvářet větší počet nových agentur a že se možná tento trend bude dít i s určitou podporou E, podnikatelských e, subjektů v zemi či regionu. Co se týče té oligopolistické struktury, tak povinná rotace ta by neměla velký e, vliv na zvýšení konkurenceschopnosti ti. Ale pokud tady budou kvalifikované agentury, které budou připraveny vstoupit na trh, tak by to mohlo hodně ten rating, ten rotační mechanismus eh, zlepšit a urychlit. Nicméně eh, je tady eh, problém s různými úrovněmi poplatků, s různou znalostí různých kultur a tak dále. Eh, dovolte ještě, abych řekl k státnímu dluhu dvě poznámky. Co se týče eh, hodnocení rizika či, výše, eh, či dluhu jako takového, tak je samozřejmě důležité znát, jakou má představu vedoucí třída, ti, kteří tvoří politická rozhodností a co jsou schopni lidé snášet. To je právě to, co velké ratingové ratingové agentury v Americe v souvislosti s eurozónou eh, nedokázaly dostatečně řešit. Pak je tady samozřejmě otázka veřejného eh, mění a veřejné odpovědnosti, protože eh, rating má obrovskou zásadní míru vlivu na trh, na budoucnost národa, na budoucnost velkého množství lidí. Děkuji vám a nyní dáváme slovo eh, panu Filiponárovi, Filiponatovi, který je generálním tajemníkem Finance Watch. Pět minut, děkuji. Funguje to? Ano, děkuji. Děkuji. Je to velká čest, že mohu dnes dopoledne hovořit eh, o tomto závažném tématu mezi vámi. Mezi různými podtématy, které, kterými se zabýváme a které jsou také dnes na programu, se chci soustředit na jedno konkrétní podtéma, což je nadměrné spolehání na ratingové eh, posudky, na ratingy. A také se chci soustředit na procyklický efekt. Eh, chyby, předchozí krize a všechny ostatní aspekty. Eh, pokaždé, když jsou ratingy zveřejnováni, probíhá složitá diskuse, je tady spochybňována a podobně. Co bychom tedy měli dělat, abychom se mohli zabývat otázkou nadměrného spoléhání na ratingy? Jsou tady tři možné postupy, jak se tímto zabývat. Za prvé, eh, se pokusit omezit, jak jen je to možné, omezit chyby ratingových agentur. Eh, jistě, že celá řada aspektů má velice užitečný dopad. Předchozí řečníci eh, všichni se věnovali návrhům komise i z tohoto aspektu. To je jeden z možných přístupů. Druhý možný přístup je zorganizovat celý systém takovým způsobem, aby, když dojde k chybě u ratingové agentury, aby to nemělo dopad na celý systém, což by bylo hrozné, eh, hrozná katastrofa. Pak je tady další Eh, další věc, že mm, chyby, chyby se mm, stanou, i, i když se maximálně snažíme chybám zabránit. Jak tedy si počínat, aby jeden jediný rating nemohl takto zásadním způsobem ovlivnit finanční trhy a rozhodování na těchto trzích? Eh, musíme si především uvědomit, že, že rating má svou uh, úlohu. Ovšem ratingové agentury sehrávají dvě úlohy na jednou. Jsou soudci i porotou současně. S tím bychom měli něco udělat. A to je, ratingová činnost je analytická činnost. Z toho musíme uh, vycházet. A proto bychom měli mít jasně stanovenou regulační funkci. Uh, protože uh, manažeři různých fondů se prakticky sami vzdali své dřívější eh, povinnosti posuzovat důvěryhodnost eh, různých investic. Spolehají se na ratingy v této věci a ratingy eh, se dále vyjadřují podobou písmen, což má také svůj dopad. Je to velice expresivní, velice pregnantní vyjádření toho ratingu a má to pak velice eh, tvrdý dopad. Já se ještě budu zabývat trošku později tímto aspektem. Ten způsob vyjádření toho ratingu písmeny má velice silný dopad na eh, jasný účinek nazývaný cliff effect eh, na stejné téma. Když si vezmete například já bych se tomu chtěla trošku věnovat podrobněji, protože je to velice důležité. Když si vezmete například přechod od investičního stupně na neinvestiční stupeň, když dojde k tomuto posunu v ratingu, tak eh, jenom ten způsob, jakým je to vyjádřeno, vyvolává takové napětí, takový tlak, že to má obrovský dopad na finanční trhy. Eh, jsou tady tři příčiny a jsou tady také tři řešení. První možnost je, Eh, v nařízení eh, do velké míry eh, naplnit to, co je v pozměňovací verzi směrnice nebo nařízení, tak jak to předkládá komise. To je velice dobré. Má to do důsledek, že se vlastně odstraní explicitní odkaz na ratingy ve všech různých nařízeních, jako je Bazile, je ECB a další a další. Za druhé, eh, používání eh, ratingu, eh, tak jak to tady navrhuje navrhovaný právní text, to by mělo být podle našeho názoru velice jasně definováno. Zakázat manažerům fondu, aby se písemně ve svých interních pravidlech odkazovali na takovéto ratingy. A konečně poslední bod, a to bych řekl, že je nejdůležitější podle našeho názoru, ratingy jsou stanoviska či posudky, které skutečně eh, mají poukazovat na možnost nesplacení eh, dluhu. To by mělo být vyjádřeno skutečně jako eh, stanovisko, to znamená plnými slovy, kde se vysvětlí proč a do jaké míry je zde určité riziko. Ratingové agentury by měly zveřejnit tu pravděpodobnost, že vydavatel emitent selže. Eh, když tam budete mít přímo v slovně formulovaný text, eh, naše agentura se domnívá, že je to tak a tak a tak, kvantifikovat eh, tento názor, aby to bylo formulováno přímo textem, aby to také umožňovalo určitou diskusi o metodologii, která byla použita pro stanovení takového ratingu to je pak eh, vlastně způsob, jak může ESMA skutečně posoudit eh, celý tento rating. Z definice můžeme říci, že vlastně tím se odnímá možnost ovlivnit systém zvnějšku a to je klíčové eh, proto, aby ratingové agentury skutečně naplňovaly svůj zásadní úkol, posoudit úvěr a aby nebyly um, faktorem, který ovlivňuje celou věc. Děkuji. Děkuji, paně Filiponaté. A nyní dávám slovo paní Van Dorp eh, ze Societe General eh, a také z Evropské bankovní federace. Prosím, pět minut. Děkuji. Dámy a pánové, dovolte, abych eh, tady poděkovala za tuto možnost eh, se k vám obrátit eh, s příspěvkem k této tematice. My vítáme návrh zvyšování nezávislosti eh, ratingových agentur a podpory konkurenceschopnosti, ale návrh komise podle nás eh, si zaslouží ještě více analýz. Eh, bankovní sektor je samozřejmě největším klientem vzhledem ke všem jeho charakteristikám. Evropské banky potřebují vydávat 1,5 trilionů nových obligací každý rok a většina z těchto obligací obligacích eh, je předmětem ratingu. Takže rotační princip je pro banky mnohem eh, komplikovanější než eh, pro jiné firmy samozřejmě velice těžké tady mít dvě rotační období vzhledem k charakteru naší práce tady je někdy eh, ta maturita až eh, ke 30 letům, takže eh, každým rokem měnit situaci by pro bankovní nástroje v Evropě znamenalo přestat být atraktivní. Vzhledem k tomu, že investoři v různých regionech mají různé preference, tak evropské banky mají většinou minimálně tři ratingy ve Spojených státech. Manažeři kapitálu potřebují většinou tři Eh, ratingy od místních eh, agentur vzhledem k tomu, že 100 hlavních manažerů kapitálu není v Evropské unii, tak mají evropské banky sníženou flexibilitu. Eh, to znamená, že rychlé uplatňování povinné rotace by podle nás velmi podlomilo konkurenceschopnost evropských bank. Budu s vámi hovořit velice upřímně. Evropské banky zatím nedospěly ke konsensu ohledně možné alternativy ke stávajícímu navrženému modelu rotace. Tento návrh je pro nás nový a nikdy se nestal předmětem vyjednávání e, návrhu jako takového. Societe General a další evropské banky se domnívají, že alternativní návrhy k rotačnímu principu by měly být uvažovány, i když to může může představovat určitý problém už řadu let vztah mezi bankami a ratingovými agentury nabírá na nerovnováze. Je to v důsledku chování finančních trhů, regulátorů a Evropské centrální banky. Rating se stává eh, za hlavním aspektem činnosti, eh, každodenní činnosti banky a ve všech finančních transakcích. Ratingové agentury, nebo alespoň některé z nich, říkají, že jenom vydávají stanoviska. Ve Spojených státech jsou dokonce předmětem prvního dodatku k ústavě. Nicméně moje zkušenost je taková, že jejich chování a požadavky eh, se stávají chováním a požadavky regulátora a většinou jsou všechna eh, hodnocení eh, řešena za zavřenými dveřmi v nejvyšším vedení a tlak takovýchto rozhodnutí je čím dál tím silnějšími. Eh, v Societe General se domníváme, že by tady měla být striktní regulace poskytování informací a všechny agentury by měly dostávat, pokud vůbec nějaké privilegované informace, tak stejnou míru těchto informací. Je tady třeba že tady e, říci, že ratingové e, agentury poskytují e, čím dál tím více standardizované zprávy. Nejsou regulovány, takže si někdy odporují, vedou, jejich rozhodnutí vedou k nekonkurenčním typům chování a nejsou objektivní. My se domníváme v Societe General, že metodologie těchto ratingových agentur by měly být analyzovány či dokonce harmonizovány nebo alespoň spočívat na nějakém společném základě, pokud eh, teprve eh, ten index, eh, credit rating index, centrální prvek rotačního modelu, by měl mít nějaký, nějaký smysl. Nedomníváme se, že toto je možná úplně nejlepší doba pro to, aby takovýto návrh byl vznesen. Evropa nicméně vždycky se dokázala poučit z krize a rostla v krizích. My v Societe General se domníváme, že harmonizování vstupních informací a metodologie pro ratingové agentury by bylo lepším řešením než rotační systém. Je třeba snížit eh, eh, vyvážené situace mezi ratingovými agenturami a dalšími hráči na trhu a posílit roli evropských bank pro finanční eh, záštitu skutečné ekonomiky. Děkuji, paní Vandor. A nyní dávám slovo panu Markusu Královi který je expertem Roland Berger. Pět minut, prosím, děkuji. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že dnes mohu hovořit. Je to pro mě veliká čest. Chtěl bych eh, zmínit několik eh, věcí, které tady zatím eh, nezazněly. Nejprve, jaké jsou nedostatky problémů s ratingem. Máme tady například střed zájmu, protože je tady model, kdy emitent platí a ratingové agentury toto používali při, při ratingu. Další věc je tady problematická monopolitistická situace na trhu, kde největší ratingové agentury Standard Poor a Moody's, jejich struktura se vlastně překrývá struktura podílníků a je to vidět eh, také eh, na tom, jaké mají příjmy. Eh, jaké jsou tedy správné reakce na tento jev? Střed zájmu, především střed zájmu, kde se to má řešit návrhem rotace tak si myslíme, že to není dobré řešení. Tento koncept to nevyřeší, protože to by pouze posílilo monopol, eh, který na trhu v tuto chvíli existuje. Eh, který vede eh, k tomu, eh, že tady tyto společnosti mají 40 nebo 60 výnosu, což není běžná věc. Dále si také myslíme, že princip rotace vlastně odmění ty účastníky na trhu s, se smlouvami bez ohledu na otázky kvality a další aspekty, které by měly hrát roli. Takže my si myslíme, že tak by to být nemělo. Eh, že by o tom, jakou ratingovou agenturu si vyberou, měli rozhodovat investoři a ne emitenti. Měli bychom tady mít koncept založený na tom, že platí investor. Eh, to by vycházelo z trhu a ne z tohoto nařízení. Ehm, to, eh, že ehm, ratingové agentury by podle nebo že by tady to přineslo určité návrhy, tak to by nám nemělo zastírat, že jsou tady zároveň některé špatné pobídky, které nejsou tržní. Uh, pokud jde o odpovědnost za produkt, pokud jde o rating, tak to je něco, co nevyřešíme tím, že zkrátka řekneme, eh, že eh, ratingy jsou produktem a už nejsou eh, stanoviskem nebo hodnocením. Ehm, ovšem ehm, Doníváme se, že skutečná odpovědnost za produkt může být vytvořena pouze v případě, že tady bude smluvní eh, vztah mezi investory a ratingovými agenturami, protože investoři by přišli o peníze, pokud by rating nebyl správně odveden a byl zavádějící. Nemělo by to být založeno eh, samozřejmě na tom, že rating se nemůže mílit. Samozřejmě, že to se může vždy eh, stát, i když to bude kvalitní rating, ale měli bychom opravdu vycházet z kvality a skutečně vynaloženého úsilí. Další Další element, který tady zazněl, eh, nebo byl předložen, je požadovat regulátora, aby schvaloval ratingovou metodologii a každá změna by měla být eh, potvrzená ESMO, ale my s tímto návrhem nesouhlasíme, protože si myslíme, eh, že to zabrání inovacím a hospodářské soutěži a mohlo by to vést k jednotvárnosti metodologii ratingu. Mohlo by to vést ke riziku koncentrace, pokud to navíc bude zavádějícím. Mohlo by to vést k, nedobrému, k nedobrým přesunům kapitálu. Viděli jsme to už v minulosti, pokud jde například o eh, hypoték, bublinu na trhu s hypotékami eh, v USA. Takže pokud eh, se eh, tady eh, potom něco nepovede, tak to eh, vede k opravdu vážným důsledkům. Eh, regulační orgány eh, v Evropě nebudou navíc eh, dostatečně technicky vybaveny k těmto úkolům a myslíme si, že tento nový úkol by je odváděl od toho, aby hlídali řádnou hospodářskou soutěž na trhu. Myslíme si, že spíše je potřeba vycházet z konceptu, který bude založen nebo zaměřen na trh, koncept, který by vytvořil efektivní trh pro ratingy, kde by emitenti zveřejňovali své informace, které se se týkají ratingu, samozřejmě ne eh, informace, které mají být eh, utajené, protože ty nevylepší rating, eh, to víme, není proto žádný empirický doklad. A navíc by ratingové agentury a všichni měli mít rovný přístup k informacím, neměla by tady být žádná diskriminace. Všechny ratingové agentury by měly mít možnost využít tyto informace, potom zveřejnit ratingy a investoři by je měli kupovat na centralizované platformě, kde by se posílila hospodářská soutěž mezi ratingovými agenturami firmy ve prospěch eh, investorů. A eh, potom ještě jedna připomínka. Eh, myslíme si, že otázka sovereign rating, o které se nyní diskutuje, mm, není úplně klíčová, pokud jde o řízení ratingu na trhu. Problém je, že v tuto chvíli ve snižování ratingu se odráží pouze určité riziko pro účastníky na trhu a <clears throat> Eh, tady by neměla být snaha ty ratingy nějak zvyšovat, ale spíš snaha o větší transparentnost. Děkuji. Děkuji vám, pane králi, a nyní dávám nakonec slovo paní Susan Launy, která je poradkyní pro evropské otázky eh, v agentuře Fitch. Eh, pět minut, prosím. Děkuji. Pane místo předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, děkuji, že jste mě pozvali na tuto velice důležitou diskusi o CRA. My chápeme, proč jsou CRA nyní tak v popředí pozornosti. Uvědomujeme si nedostatky některých eh, ratingu eh, cených papírů na nemovitostním trhu USA. Víme, že tady je velice důležité mít takové ratingy, je to důležité pro finanční trhy. Nicméně jsou zde problémy, které nás eh, staví do popředí. Myslíme si, že je důležité posoudit postupy a navrhnout změny. Je třeba zlepšit produkci a použití takových ratingů. Katalyzátorem dnešního slyšení je návrh komise na změnu současného nařízení o CRA. Fitch souhlasí s těmi cíly, které tady jsou, soutěž a transparentnost. <clears throat> Myslíme si, že v posledních eh, letech Fitch eh, přispěl k obojímu soutěži i transparentnosti. A mm, vlastně Fitch je jediným skutečným vyzývatelem dvou velkých agentur Moody's a e, Standard Poor's a jejich nadvládě. Nicméně myslíme, že celá řada nedávných návrhů komise v podstatě povedou k nižší soutěži, menší transparentnosti a mm, většímu spolehání se na ratingy. Jsou tady některé nezamýšlené důsledky těchto návrhů a jejich riziko je veliké. Je tady velké riziko, že tyto návrhy ještě dále povedou k narušení evropských kapitálových trhů. V těchto poznámkách se budu věnovat pouze jednomu problému, a sice rotaci, ale prosím, podívejte se na celý můj text a podívejte se na další obavy, které máme. Dovolte, abych se věnovala tedy návrhu rotaci agentur. Fitch byl vždycky pro soutěž. Eh, vždycky jsme bojovali proti duopolu Moody's a Standard Poor's. 20 let jsme proti tomu bojovali. Eh, současně se nám ovšem podařilo pouze zvýšit náš podíl na trhu na 17% oproti 37% u Moody's a 43% o OSAP. I když vítáme úsilí eh, zrušit tento duopol, máme určité obavy. Některé návrhy naopak posílí Moody's a SAP. To je především případ eh, navrhovaného pravidla, že CRA může eh, posuzovat pouze 10 otázek u jednoho nebo 10 bodů u jednoho emitenta a pak musí po roce dojít k rotaci. Prosím, mluvte pomaleji. Prosím jinak eh, nebude možné zajistit tlumočení. Děkuji. Pomaleji. Ano. <laughs> nebo mám, eh, mám pokračovat, nebo mám někde se posunout v tom textu? To je především případ navrhovaného pravidla, že agentura může posuzovat pouze 10 eh, bodů od jednoho emitenta a pak musí po roce provést rotaci. Zatímco druhá agentura u stejného emitenta může pokračovat 6 let v posuzování cených papírů. Vzhledem k tomu, jakou váhu na trhu má Moody's a SAP, obáváme se, že emitent bude mít při aspoň jednoho z těchto, jednu z těchto sektorovou dvou agentur. Eh, a eh, právě jedna z těchto dvou agentur bude posuzovat během šesti let. Musíme si uvědomit, že za poslední tři roky přes 80 bank bude muset provést rotaci agentur po jednom roce podle tohoto pravidla. Totež platí pro 25 eh, evropských největších podniků, včetně France Telecom, Deutsche Bahn, Volkswagen, EDF, BP a Volvo AB. Aby bylo možné eh, naplnit eh, požadavky rotace, emitenti pravděpodobně využijí maximálně dvě agentury na jednou. A to je proti vyjádřené potřebě eh, mít více hodnocení na trhu. Myslíme si, že 55 emitentních bank v západní Evropě mají tři i více ratingů na jednou a to proto, že eh, potřebují mít různé názory, aby si doplnili své vlastní analýzy. Tím je pro investory snažší posoudit eh, úvěrové riziko eh, dluhopisů, zvýšit poptávku a snížit zájem na konkrétním posudku. Můžeme říci, že tady je celková nominální hodnota 1,6 miliard amerických dolarů u cených papírů, kde jsou alespoň tři ratingy. Faktem je, že na trhu jsou pouze tři velké agentury, které zde působí Fitch, Moody's a SAP. Je to tak už 20 let a více než miliardová investice byla zapotřebí pro Fitch, aby vůbec mohla konkurovat Moody's a SAP na celosvětovém měřítku. Další velké společnosti eh, hledají finance na celosvětové bázi, například Volkswagen, a proto potřebují eh, celosvětově zaměřené ratingy. To také objasňuje fakt, že podle těchto návrhů eh, agentury jsou někdy voleny také z jiných důvodů než jen kvalita jejich ratingů. Eh, například omezený počet agentur v EU, doba, kterou je zapotřebí pro vytvoření si know-how a tak dále. Eh, nebo také proto, že některé agentury jsou prostě momentálně odstaveny kvůli daným pravidlům. A z toho vyplývá, že jedna z těch dvou velkých agentur z té velké dvojky vždycky pravděpodobně bude jednou z agentur, která bude poskytovat ratingy. To jsou nezamýšlené důsledky a vzhledem k ním si musíme klást otázku, zda cílem ustanovení o rotaci možná není ani tak zajistit soutěž, ale spíše eh, dostat se na bázi, že eh, agenturu platí subscriber a nikoli emitent. A to má své důsledky. Za prvé, Eh, původní eh, konzultace komise ukazovaly, že žádný model mm, není zcela bez eh, střetu zájmu a proto je zapotřebí, aby se, toho, aby se zohlednili všechny aspekty, investoři vlády, daňoví poplatníci, emitenti. Fitch se domnívá, že trh je tady velice Eh, důležitým aspektem, kde se různé zájmy ukazují, oznamují, jinak mohou být eh, eliminovány. Osm. Vypnu se mikrofon řečnice. Ano. Um, skutečnost, že eh, jsme vlastně eh, snížili rating osmi největším eh, bankám na světě, dost naznačuje, co to znamená, když se dodržuje model emitent platí je třeba za, eh, nutné, aby tady existoval detailní, eh, eh, detailní systém výzkumu a komentářů k velkým světovým trhům. Nemůžeme jenom posilovat model investor, investor platí a nebo jenom emitent platí. Takže tolik závěrem a jsem připravena zodpovědět vaše dotazy, pokud nějaké budete mít. Děkuji za pozornost. Mikrofon, prosím. Tak nyní dáme slovo jednotlivým řečníkům. Začneme s eh, pravodají, tínovými zpravodaji. Já poděkuji všem, že řeknou vždy, na koho směřují svou otázku. Začne pan Domeniči. Děkuji. Tak ne, tak má slovo pan Choses, který je stínovým zpravodajem eh, za EPP. Pan Choses. Děkuji, pane předsedo. Víte, že ratingové agentury mě opravdu zajímají, jak to tady už někdo řekl. Byl jsem zpravodajem ke dvou prvním nařízením. Jednak k těm, kteří vystoupili, chci připomenout, že je inteligentní sdělovat věci eh, pomalu a přesně, spíš než nám eh, obrovskou rychlostí eh, sdělovat věci, takže tlumočníci trpí a já s nimi opravdu soucítím. Chtěl bych dále říct dvě věci. Dnes je tady hodně kamer, hodně novinářů a já se tážu proč. Proč? Inu proto, že ratingové agentury E, o kterých vlastně občané Evropy před nějakými několika měsíci nevěděli, kde přesně jsou, e, se stávají jedničkou na všech hlavních e, stránkách, prvních stránkách deníků. Pořád nám předhazují nějaké údaje a ukazují na různé hříchy. Já nechci říct, že tady nemohou být, nicméně je třeba si uchovat chladnou hlavu. Ty dva texty, které byly přijaty, jsou dobrými texty a je třeba je uvést v platnost a e, zástupkyně ESMA dobře ví, jak jsem se byl, aby ty tři hlavní ratingové agentury e, byly e, konečně v Evropě uznány, poté co v roce 2010 předložili své, svou kandidaturu, tak prvé o rok později byly schváleny. Vše bylo pozastaveno také kvůli vytvoření ESMA, to vím, nicméně to ukazuje na to, jak je obrovsky obtížné obtížné ve e, komplikovaném světě takovouto věc prosazovat. A teď je zapotřebí, aby tady vznikly e, postupy, které by zabránily tomu, že tady, bude, že tady budou soubory pravidel, která se nebudou e, aplikovat. Teď je třeba si uvědomit, že tato krize je ještě víc než nějaké matematické modely. Mně to už připadá absurdní. Navíc to není ani úlohou ESMA aby tady zajišťovala určitý label e, nebo záruku pro e, ratingové agentury. Ty představují komerční činnost které přináš- a přinášejí informace investorům. Je naší chybou, chybou nás všech, chybou politiků, že se ratingové agentury staly tak mocnými v životě našich zemí. Nejprve byly integrovány do bankovní re- e, regulace, ale my už se od těchto pravidel musíme odstřihnout. Bylo to řečeno. Když tady byl systém 3A, tak se ratingové agentury vynášely do nebe, když jsme ten rating měli a když jsme ho ztratili, tak se začaly zatracovat e, ty, e, ty známky nejsou tak rozhodující, co se států týče. Je třeba si uvědomit, že dnes jde také o rating e, státních dluhů, ale je pravdou, že Eh, se tady eh, potom eh, vlastně půjčky realizují levněji. Francie teď získává půjčky levněji, než když měla 3A. Co je důležité, je, že investoři si z významu ratingových agentur udělali skutečnou, skutečné náboženství. A teď je třeba si říct, jak zvýšíme konkurenceschopnost. Ale to je teď určité dogma. Všechno chceme řešit konkurencí a konkurenci chceme řešit rotací. Rotací rotací v eh, poradenských firmách, rotací v ratingových agenturách. Já vám bohužel musím říct, že ta rotace je k ničemu. Je zapotřebí určitého času, aby vznikly dobré agentury. Podívejme se na Fitch, eh, tam prostě bylo zapotřebí určitého času a postupným růstem, slyšeli jsme tady ta eh, procenta, se tato agentura vypracovala. Takže jeden z řečníků to řekl jasně, rotace jenom zvýší Eh, sílu těch dvou největších. Eh, víme, jak je to šest let eh, povinných pro, ten, pro toho lídra a tři pro ostatní. To zase jenom zvýší sílu těch hlavních ratingových agentur. A stát, když potřebuje nějakou, nějaké hodnocení, tak si nikdy nevybere středně velkou ratingovou agenturu z vlastní země, ale vybere si jednu z těch největších dvou na světě. To je třeba si uvědomit. A Jean-Pierre Jouet, Eh, a já musím říct, že mi líto, že není v ESMA, v tomto směru hovoří jasně, je třeba se odstřihnout od eh, ratingových agentur a nevnímat eh, jejich konání jako určitým způsobem strašlivé ovlivňování. Není možné, aby tento, aby ten aby to prostě tímto způsobem postupovalo, aby eh, když se oznámí snížení ratingu, tady docházelo k obrovským eh, eh, strašlivým změnám směrem dolů pro státy. Nemáme jasné řešení. Teď ohledně třetího nařízení si klademe otázky, které zazněly už v roce 2008 u prvního nařízení a v roce 2010 u druhého. Nešli, nenašli jsme správné řešení. Ten režim emitent platí, eh, jak to řekl náš japonský eh, kolega, eh, má svá pro i proti. K těmto všem tématům je prostě zapotřebí, abychom na ně, k ním přistupovali s chladnější hlavou, tak, aby tady nevznikala nařízení za nařízením, která nebudou mít žádný praktický dopad a která budou jenom rozvěřovat různé nálady. Takže je třeba nejprve eh, ty eh, nástroje, které máme, uvést v chod. Eh, ESMA bude prostě provádět už dozor nad stávajícími ratingovými agenturami, které dostaly certifikaci a bude prostě tento dozor provádět. On je důležitý, ale nesmíme od ESMY žádat něco, co prostě e, nemůže regulátor dělat. Regulátor není zodpovědný za kvalitu e, nebo za způsob práce agentur, ratingových agentur. Regulátor je tady proto, aby kontroloval, zdali e, oni plní pravidla, zdali ho jednají transparentnost, transparentním způsobem. Je třeba se vyhnout tomu a tady ESMA má svou roli, e, aby ratingové agentury e, konaly nějakým mlhavým e, způsobem a co se týče těch svrchovaných z těch, těch státních dluhů a těch ratingů. Tady je zapotřebí si uvědomit rozdíl mezi veřejným sektorem a soukromým. Víme, jak stát prostě E, má možnosti e, e, daní zvýšit svůj kapitál, zatímco soukromé firmy mají úplně jinou situaci, když ztratí klienty. Já se osobně pokusím i nadále skromně přispívat ke všemu tomuto úsilí. Děkuji, pane Gozasi. A není pan Wolf Klinsa za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že eh, celé toto téma musíme sledovat s chladnou hlavou a přistupovat k němu bez emocí, protože téma ratingových agentur v minulých týdnech, eh, alespoň podle mého názoru, eh, v diskuzích nabral takovou podobu, která nám spíše brání v tom, abychom nalezli dobré řešení. Už se tady hovoří o různých spikleneckých teoriích, Někteří eh, novináři zachází i tak daleko, eh, že eh, před angloamericko dominované ratingové agentury je zde snaha zasahovat do evropských záležitostí, ale já si myslím, že věci musíme nechat tam, kam patří a musíme k tomu přistupovat velmi klidně. Návrh komise je dobře míněný, ale v mnoha jednotlivých uh, bodech eh, se míjí svým účinkem, o tom tady už hovořil pan Gozes, a my si musíme eh, rozmyslet, které ty návrhy jsou opravdu smysluplné a kde chybí správný přístup. Je zřejmé, že ratingové agentury uh, Eh, nemají eh, stejný význam, jako tvrdí. Eh, když říkají, že pouze vydávají určité stanovisko, tak je to silné podceňování, protože to, když vynesou svůj v úvozovkách názor, tak to má velký, velký dopad. Eh, například eh, pokud jde o státní dluhy, státní eh, cené papíry, tak to má velký dopad a proto je důležité, abychom reagovali. První věc, kterou bychom měli udělat, to už tady někteří z vás zmínili, máme opravdu příliš, příliš vysokou závislost a spoléhání na ratingové agentury, především pokud jde o státní dluhy, protože, a to je vlastně nepochopitelné, protože vše, co je potřeba k tomu, aby se posoudila bonita té které země, je každý měsíc eh, k dispozici v nejrůznějších eh, zdrojích. Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka, banka, Národní centrální banky. Všichni každý měsíc eh, produkují dostatek informací, které jsou potřeba k tomu, aby se posoudila bonita eh, té či oné země. A proto eh, není žádný důvod, proč by investoři nebo pojišťovny nebo nějaké investiční fondy, proč by měli vycházet Eh, nebo museli vycházet z jedné ze tří ratingových agentur a nedokázali eh, se sami chopit své zodpovědnosti eh, za své investice. A tady by měl nastoupit zákonodárce. Změnami v zákonech bychom měli tady to jakési nutkání využít ratingu jedných z těchto tří velkých ratingových agentur. To bychom mohli ukončit a měli bychom to udělat. Zodpovědnost za rating, odpovědnost za ten produkt, je, to je uh, něco, co už jsem navrhl v minulosti. A, ale musíme si také uvědomit, jaká jsou tady rizika. V tuto chvíli v 27 členských státech Evropské unie máme 27 různých eh, legislativních úprav. Není tady eh, jednotnost pravidel, máme tady 27 různých souborů pravidel. A pokud tady chceme zavést nějaké ručení, tak to bude znamenat, že 27 různých situací eh, ručení v tuto chvíli existuje a eh, byl by tady eh, legal arbitráž a proto se teď komise musí postarat o to, abychom toto riziko dobře ošetřili a vyhli se mu. ESMA má důležitou úlohu, ale samozřejmě nesmíme eh, ESMU přetěžovat nebo přeceňovat. Podle mého názoru ESMA nemůže odpovídat za to, jaké ratingové agentury budou používat metodologie, aby eh, ona, aby ESMA eh, zkoumala, jak jsou kvalitní. To jsou velmi složitá technická velmi složité technické postupy, vyžaduje si to spoustu času a podle mého názoru ESMA něco takového vůbec nemůže ani zvládnout. Možná by se mohla pokusit o něco jiného a možná, že za to bychom jí mohli i dát zodpovědnost a to, aby výsledky ratingových agentur byly lépe srovnatelné, než je to v současnosti, ale více od, něj, od ESMY očekávat nemůžeme. Princip rotace, o tom už tady hovořil Jean-Paul a e, hovořila o tom také e, zástupkyně Evropské bankovní federace a já sdílím e, obavy, že tato rotace by spíše posílila duopol a neposílila by hospodářskou soutěž což si ale přejeme, my chceme eh, vylepšit hospodářskou soutěž a proto je mi líto, že komise do svého návrhu nezahrnula eh, naši myšlenku, alespoň se pokusit o to, abychom vytvořili Evropskou ratingovou agenturu ve formě nadace. Bylo by dobré, kdybychom vedle tří velkých eh, agentur měli ještě další ratingovou agenturu, v podstatě jsou jenom dvě velké agentury, Fitch je potom tou třetí. A Tyto ratingové agentury v tuto chvíli kontrolují 90 ratingového trhu na celém světě a to už je v podstatě monopolová situace a e, návratnost, které dosahují více než 40 před eh, Lehman Brothers a 50 pro, po Lehman Brothers a 50 předtím, to ukazuje, že oni mají opravdu roli monopolu. Takže tady potřebujeme větší hospodářskou soutěž a nejenom v Evropě, ale i v Ázii, v Jižní Americe, v Severní Americe, zkrátka všude. A e, neměli bychom eh, příliš brzy e, házet flintu do žita, měli bychom opravdu se pokusit něco s tím udělat. Další věc, o které se v návrhu komise nehovoří načasování eh, vyhlašování eh, výsledků eh, ratingového hodnocení. Může to být sice náhoda, ale někdy před důležitými summity, na kterými mají padnout důležitá rozhodnutí v radě, ehm, ECOFIN a tak dále, nebo když mají být vydány nové dluhové papíry, se ratingy upravují, mění. Je to několik dní předtím a to už začíná být nápadné. V zásadě je to tak, že ve většině případů změna ratingu přichází příliš pozdě. Takže vlastně t- už eh, všichni vědí, že k problému už došlo, že už je vlastně pozdě a v tu chvíli se sníží rating. Před eh, eh, dvěmi týdny, nebo kdy byl snížen ten rating, ten byl vlastně snížen už po té, co byla situace jasná, takže my si musíme rozmyslet, jak zaonačit, aby ten okamžik, kdy se rating upravuje, byl vhodný. A já už jsem přečerpal svůj čas, takže eh, toto je. Tím to končím. Děkuji. A nyní stínový eh, zpravodaj další eh, skupiny, prosím. Pan Strejček. Dobrý den, já tady nejsem stínovým zpravodajem za ECR, nejsem při... No, na ratingové agentury, nicméně tu debatu jsem poslouchal velmi pečlivě a eh, dovolím si k tomu dodat několik, několik příspěvků. Já souhlasím s panem kolegou Klincem, že eh, v současné situaci, nebo alespoň tak tomu já rozumím, že v současné situaci je dobré vést především klidnou debatu s, eh, s klidným obsahem a myslím, že i klidným, klidným výsledkem tady těchto pokusů o o to, jak eh, zejména zajistit eh, vyšší míru konkurence mezi jednotlivými ratingovými agenturami. To je tedy moje první poznámka. Druhá poznámka je, že <clears throat> ratingové agentury v průběhu minulých měsíců přinášely a přinášejí nepříjemné informace eh, o společnosti, v které o výsledcích ve společnosti, v které žijeme, takže je svým způsobem pochopitelné, že i část, část politiky eh, a politiků eh, jejich informace slyšet nechce a eh, tudíž se snaží a bude snažit vnést takovou míru regulace, aby ratingové agentury pro budoucnost přinášely pokud možno takové informace, které politikové chceme slyšet. Já mám dojem, když poslouchám eh, tu debatu, že eh, se točí především o tom, eh, okolo bodu, jak zajistit vyšší míru konkurence mezi jednotlivými ratingovými agenturami a když jsem poslouchal jednotlivé vystupující, tak jsem z toho pochopil, že ani oni nemají jednotný názor na to, jak to zajistit, jakým způsobem, jakým způsobem postupovat řekl bych, že a teď doopravdy říkám svůj, svůj neodborný názor, eh, že by se mně hodně líbily některé z názorů kolegy, eh, kolegy a hm, považuji je také eh, z mnoha důvodů, tak jak to teď poslouchám, za, za rozumně opatrné. A protože nejsem expert, tak skončím. Děkuji. Muchas gracias, señores. Děkuji, pane Strejčku. A nyní za zelené pan Pascal Kafa. Euh, ano, já se pokusím eh, položit eh, našim hostům pár E, dotazů. K tomu tady snad hlavně jsou a ne k tomu, abychom my diskutovali mezi sebou. Na to bude mít čas později. Ještě předtím, než položím své dotazy, tak bych chtěl e, trošku připomínkovat e, kolega Gozese a ne zrovna v duchu, který použil předřečník. Já si pamatuji na kolegu Gozese ještě z jednání s Barnierem a tak dále a docela přátelštějšího než teď jistě můžeš říkat, co chceš, ale já také. E, když říkáš, že e, tehdy e, byl, nebo teď je prostě jedním, jednou z výzev vyhnout se tomu, aby ty předpovědi ratingových agentur Eh, se prostě nerealizovaly takové ty temné předpovědi, tak se eh, podívejme, eh, jak je to v reálné situaci. Jde o to tady vlastně trochu posunout ten marketingový obraz ratingových agentur, tak jak to také říkal kolega Wolf, je třeba najít tu správnou rovnováhu mezi rušením konkurence a přílišnou organizací té konkurence konkurence, aby se snížily eh, ty eh, důsledky, eh, které jsou někdy příliš, příliš temné a takové samo, samovolné. Takže já chápu, že tady existuje kritika k principu rotace, který navrhuje komise a e, kolega Filip se k tomu vlastně ani nevyjádřil. Ještě úplně poslední věc, dotaz k Societe General a k její zástupkyni. Já jsem se e, domníval, že e, tato kolegyně nesouhlasila s tím, že tady někdo kritizoval možnost harmonizovat modely. Eh, eh, Klinc řekl, že je příliš komplikované myslet si, že ty modely lze eh, harmonizovat. Já si nemyslím, že to je až takový problém. Je tady v tomto směru určitá zkušenost. Měli bychom si alespoň ujistit, že tady je určitá soudržnost, že aniž by došlo k úplné harmonizaci, tak tady existuje eh, do značné míry eh, snaha o harmonizaci. A já bych rád, kdyby se eh, zástupkyně Societe General k tomu ještě jednou trochu obšírněji vyjádřila. A poslední věc, to se týká návrhu, který přednesl pan Král. To se také objevuje v jeho písemném Eh, textu v posledním odstavci, eh, jestli jsem to dobře pochopil, tak by se konflikty zájmu měly řešit eh, v případě, že nedojde k jejich vyřešení ani při systému emitent platí či e, investor platí. Vy navrhujete jakousi třetí cestu, ale musím říct, že ne úplně jsem to pochopil z čtení posledního odstavce vašeho e, vystoupení, které mám před sebou. A úplně poslední věc. Říká se často, že ratingové agentury jsou teploměry. Oni nejsou teploměry, ale jsou lékaři, používají určité teploměry, které jim dělají diagnózu a přicházejí Eh, prostě s určitými způsoby řešení či s určitou diagnózou. A lékaři, kteří se tolik, po, eh, kteří se tolik eh, spletli, jak v případě Lehman Brothers, tak v řadě dalších až po Řecko, tak já už bych v ně příliš nevěřil. Je tady jasný konsensus v tom směru, že by se měly snížit ty vazby a závislost na ratingových agenturách. Já doufám, že k tomu dospějeme, ale chtěl bych také vědět, jak je možné omezit eh, ten, tu roli lékařů eh, u ratingových agentur, aby prostě jenom Ehm, hodnotili rizika. Já jsem soukromě diskutoval s Moody's a říkal jsem, byli byste eh, proto, aby eh, prostě jste měli omezenou úlohu, abyste hodnotili rizika, ale eh, prostě nepřicházeli s nějakými prognozami, ať už se mi líbějí nebo ne. A musím říct, že zástupci Moody's řekli, proč ne. E, takže e, pokud vezmu ten nejnovější příklad ohledně Francie, tak e, jedním z doporučených řešení ratingové agentury bylo flexibilizace trhu práce. Já si myslím, že Standard Poor's může eh, hodnotit riziko, nicméně si nemyslím, že dva analysté Standard Poor's eh, mohou hned vyrukovat s tím, že je třeba eh, flexibilně upravit trh práce. To už je přece věc daného státu a tak dále, takže já bych byl rád, kdyby se k tomu panelisté mohli vyjádřit. Děkuji. Děkuji, pane Kafa. A nyní nakonec za Goe pan Miguel Portas. Muito obrigado. Eh, duas observações. Děkuji. Mám eh, dvě připomínky a také několik otázek. Za prvé, ehm, zadluženost státu. Já si myslím, že právě kvůli tomu je tato diskuze tak naléhavá. A z toho, co jsem slyšel, vyvozuji, že ani v současnosti nemáme žádné řešení pro zadluženost e, států, které by nevedlo k tomu, že e, dluhy státu už nebudou považovány za produkt, který e, bude podroben ratingu. Všechna ostatní řešení by nevyřešila nic. Druhá poznámka. A tady bych navázal na to, co e, říkal zástupce japonské agentury. Bylo by potřeba vytvořit e, veřejnou část e, v agenturách, ale mohli byste, prosím, mohli byste prosím upřesnit, co jste přesně měl na mysli, jde o kapitálovou účast nebo jde o určitou závislost na veřejných orgánech země, kde bude tato agentura působit, nebo kde působí. Já tu otázku eh, kladu z toho důvodu, že v diskuzi o eh, otázce Evropské agentury mm, já osobně mám velké pochybnosti o tom, zda eh, taková agentura by měla být provozována eh, veřejnými prostředky, protože buď to bude veřejná agentura a potom nevím, jak může být eh, důvěryhodná. Trh mě nebude mít důvěru, protože eh, bude nová, a nebo to bude osvědčená agentura, která už bude dlouhou dobu působit na trhu a já bych potom byl jakožto daňový poplatník proti tomu, aby této agentuře byly poskytnuty nějaké veřejné prostředky. Byl bych proti tomu. E, tady se musí přece uplatňovat e, stejné matematické e, postupy jako u jiných agentur. Takže Chtěl bych požádat, aby japonský řečník ještě jednou vysvětlil, co má na mysli, když tady hovoří o tom veř- podílu, na veřejném podílu Eh, nebo veřejné účasti na eh, této agentuře. Potom eh, zástupce Societe General, vaše poznámky byly jasné. Hovořil jste o tom, že je tady určitá tendence, pokud je o USA, že je tady nevyváženost ratingu kvůli americkým agenturám. A Potom mám ještě otázku eh, na zástupce Finance Watch. Zajímalo by mě, co jste myslel tím, když jste hovořil o stanovisku, které nebylo ovlivněno. Nebo pardon, stanovisko, které nemá žádný vliv to je zvláštní. Je přece naprosto jasné, že ehm, prohlášení ratingových agentur, jejich hodnocení má velký vliv na to, co se děje na trzích. A jak byste chtěli takový vliv omezit? Jak byste mu chtěli zabránit? Tomu moc nerozumím. Děkuji. Eh, máme opravdu velice problém s časem. Eh, chceme dát slovo ještě další. Mám tady pana Tomase Mana, pan Firmanta z Valtitis a Giol a další. Simon, la señora Podimata, el señor Langen y el señor Wan Nyok. Si hay alguno más. Eh... A jestli ještě někdo další se chce přihlásit, prosím, dejte mi nějaký signál. Takže nyní pan Tomas Mann, prosím, dvě minuty. Dvě minuty budou mít nyní eh, řečnici, protože opravdu máme velký časový problém. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, eh, já budu dbát na čas a nepřetáhnu. Eh, když paní Launy hovořila o tom, že je velká konkurence, to znamená ne ty tři velké, ale zkrátka ta Zaměstnanci Fitch museli velmi pilně pracovat na tom, aby mohli zajistit svou existenci. Pro mě to bylo tak, že tyto tři jsou provázané, eh, tyto tři agentury, to je zajímavé, to, co mi tady říkáte. Eh, dále, eh, je, to tady pravda, je tedy pravda, že ratingové agentury tady šíří své názory, mají vliv, a e, my pořádáme samity a pokaždé e, potom jsme zmatetí e, a říkáme si, že musíme udělat určitá rozhodnutí, zabránit tomu, co se děje. A tady má pravdu pan Klinc, musíme opravdu se snažit přistupovat k tomu chladnou hlavou a určitým způsobem spoutat to, co se tady děje mezi agenturami. Ale pokud je o princip rotace, tak mám určité pochybnosti. Pan Král tady hovořil o alternativě, Wolfgang Schäuble už v roce 2009 hovořil o tom, že budeme potřebovat evropskou ratingovou agenturu a ne agenturu, eh, která by vydávala nejlepší výsledky a nedokázala eh, předat eh, komplikované nebo závažná sdělení, ale taková, která by byla opravdu přesná a upřímná. Teď byla vytvořena nadace 300 milionů euro a podle toho, co jsem četl, tak chtějí dosáhnout toho, aby se vystupovalo jinak. A mě by zajímalo, pane Král, jak to bude, v čem to bude jiné, jak budou nezávislé nezávislé. Eh, budete ochotni ručit za ta prohlášení, která tam učiníte, za ta hodnocení? Jak je něco takového vůbec možné? Jak by vypadala ta transparentnost? Co by bylo jiné než to, co jsme zatím zažívali ze strany těch tří velkých agentur? Hovořil jste o tom, že se pokusíte eh, udělat metody transparentními, ale jak to je vůbec možné? A my potom budeme mít třeba nějaké výsledky, které by mohly být negativní budeme potom schopni reagovat lépe, protože budeme vědět, že bude zajištěna nezávislost? Eh, pokud by to tak bylo, tak by mi to vůbec nevadilo, ale k tomu musíme stanovit společná pravidla. Eh, byla tady ehm, myšlenka, že bychom neměli ty ratingové agentury vůbec povolovat, ale to je nesmysl. Musí mít možnost jednat, ale potřebujeme mít eh, takové výsledky, které by byly spolehlivé a kdyby nebyly ovlivněny politickými úvahami a byly to opravdu precizní data. A já jsem tedy opravdu napjatý, co nám můžete nabídnout. Děkuji, pane Mané. Děkuji za dodržení času a nyní pan Balfitis také dvě minuty. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. E, dovolte, abych se na věc podíval z perspektivy člověka, který pracoval několik let v pozici ministra financí. A e, víme, že samozřejmě jako jiná země i naše byla hodnocena ratingovou agenturou či agenturami. E, ratingová agentura není obyčejná firma. Její e, ratingy mají obrovský dopad na situaci v každé hodnocené zemi mají obrovský dopad na práci bankovních institucí v té které zemi a rovněž velmi ovlivňují mezinárodní statut e, a postavení e, každé země. Od roku 2008 vlastně došlo k tomu, že e, ratingy některých států byly sníženy a to se promítlo e, ve velké finanční e, změny a toky v těchto státech. Já vítám to, že Evropská komise eh, chce ustavit eh, samostatnou Evropskou ratingovou agenturu a rovněž eh, podporuji našeho hosta z Japonska v tom, co říkal. Opravdu si myslím, že lidé, kteří pracují pro ratingovou agenturu, která hodnotí evropské státy, by měli žít a pracovat na území evropského kontinentu, protože jejich práce bude mít mít eh, samozřejmě velký vliv na eh, Unii. Eh, nejde také o nic jiného, než že tady je přístup k velmi důležitým informacím. My se musíme pokusit důstojně konkurovat na světovém trhu a ratingové agentury jsou jedním z nástrojů, které mohou podpořit naší konkurenceschopnost ve světě. Proto vítám komi- návrh komise s některými drobnými výhradami, které se týkají technických záležitostí, jako je například dohled, koncentrace trhu, ratingová metodologie a tak dále, ale obecně řečeno si myslím, že tady je prostě obrovská výzva, my musíme řešit. Děkuji a není pan Lidol dvě minuty. Děkuji. Velmi děkuji za zajímavé eh, komentáře a také za tu dalekou cestu z Japonska. To také eh, není eh, věc, která se děje každý den. A chtěl bych položit otázku vám, paní Ros. Nebyl jsem si úplně jist. Hovořila jste o tom, že po inspekcích zveřejní, velkých agentur zveřejníte zprávu a já jsem tehdy pana Majo pochopil tak, že to bude velký průzkum o trhu s ratingem a že to nebude pouze zpráva z konkrétních eh, inspekcí. A proto by mě zajímalo, jestli tady existuje nějaká eh, roz, nebo širší studie o trhu eh, ratingu, kde by se rozebírala otázka střetu zájmu, otázky, které si klade veřejnost, jaké jsou možné problémy v této oblasti. Mě by zajímalo, jaký rámec tato studie bude mít, kdy bude zveřejněna a jak bude provedena. Druhá otázka Několikrát tady bylo upozorněno na vysokou koncentraci na trhu a na druhé straně možné střety zájmů, které ale eh, v podstatě nelze odstranit žádným modelem. A eh, s tím souhlasím. A také s tím, že pokud jde o ty vysoké koncentrace, tak by bylo dobré, aby se vytvořila větší pluralita modelů, Evropský parlament a také ve zprávě pana Klince jsme se vyslovili pro vytvoření eh, evropské eh, ratingové nadace, eh, která by v zájmu co nejkorektnějšího posuzování bonity působila na trhu a Teď je tady váš návrh, návrh Berger Co. A Vynakládají se velké peníze na tyto účely a mě by zajímalo, jak zajistíte, aby to tady opět nemohlo eh, podléhat vlivu vysokých eh, eh, finančníků a jakým způsobem Eh, tady zabránit monopolům a jejich obrovským výnosům, jak z toho přesunout něco eh, k nadaci, protože eh, pokud mají výnosnost 50%, tak to by z toho měla mít také něco veřejnost. A možná, že bychom mohli vycházet i z návrhu pana Klince. A nyní má slovo pan De Diego Fejo. Děkuji, pane předsedo. Já položím přímo otázky. Jedna z otázek, o které se eh, v návrhu nehovořilo, v návrhu, který je eh, v, na stole parlamentu, a to je financování agentur. Jak před chvílí řekl Jean-Paul Gozes, není to jednoduchá otázka. protože konkretizace nepřináší úplně jasné výsledky. Chci tedy vědět, zda souhlasíte se současným financováním agentur. Nebylo by lepší posunout se k investování od investorů, tedy placení od investorů. A dále se chce vrátit k tomu, co řekla paní Ros o fungování trhu. My říkáme, že ratingové agentury musí být důvěryhodné, ale současně je také třeba, aby trh fungoval eh, s větším počtem agentur. Existuje již certifikace různých agentur, eh, kromě těchto tří hlavních a já se tam, jak by to mohlo fungovat. Mohly by fungovat třeba v nějaké síti společně, což by přece jenom přineslo větší konkurenci na trhu. A dále je tady řada odkazů legislativních, regulačních. A právě zákonodárci tomu připisují velkou důležitost. Ptám se tedy, zda by bylo možné změnit legislativní a regulační reference a první fázi by takové změny mohly přinést i nestabilitu na trhu, protože i to přece záleží na eh, těchto agenturách. Děkuji a nyní pan Peter Simon, dvě minuty. Ja, besten Dank. Eine Frage an... Děkuji. Chtěl bych položit otázku panu Karalovi a panu Filipenenovi. Eh, pane král, vy jste tady hovořil o situaci eh, vlastnětí eh, ratingových agentur, hovořil jste o tom monopolu, ale ve svém ústním projevu jste hm, hovořil o konfliktu střetu ratingových agentur právě kvůli jejich vlastnické struktuře. A já bych byl velice rád, kdybyste eh, mohl toto rozvést a pan Filipenát potom může eh, pohovořit o otázce, zda na základě vlastnických struktur ratingových agentur mohou eh, vznikat takové střety zájmů, že to může být nepříznivé eh, pro eh, vlastníky, pokud určitý rating bude vydán v určitou dobu. Simon tiene la palabra. Děkuji. A není paní Podimata. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Zaslechla jsem tady takovou větu která se opakovala eh, v těch eh, příspěvcích, velice zajímavých, eh, konkrétně u pana Utsumiho a mě to hodně překvapilo. Pan kolega Utsumi citoval pana Gustava Manseho, profesora z MIT, a já bych s dovolením zopakovala ten citát. Řekl, že ratingové agentury by neměly pouze poskytovat eh, přesný portrét nějaké firmy či eh, země, co se týče schopnosti eh, být tedy dobrým dlužníkem, ale také vzít v úvahu existenci dané firmy či země. E, pokud se ratingová agentura nezabývá přežitím e, firmy či země, kterou hodnotí, tak e, to by podle pana před, profesora vedlo k závažné tendenci snižovat rating. Myslím, že to je velice důležitá připomínka, když hodnotíme státní dluh těch, který jednotlivých zemích eh, a když hodnotíme také společnost jako takovou. Ještě k příspěvku pana Utsumiho. Eh, má otázka se týká Esmy. Pan Utsumi řekl, eh, když hovořil o hodnocení státního dluhu, že je velice důležité vzít eh, v úvahu veřejný eh, charakter, veřejnou dimenzi toho eh, veřejného zájmu této věci, tohoto dluhu, protože takovéto hodnocení má pak samozřejmě důsledky na životy, skutečné životy milionů osob, milionů občanů. A tady bych řekla, že se to dotýká opravdu bytostné existence jedněch i druhých a je to velice aktuální. Eh, takže má eh, otázka je eh, tedy směrována ke všem našim řečníkům. Souhlasíte s zachováním této zásady veřejného zájmu? Jak myslíte, že by měla být tato zásada zohledněna? Měli bychom to učinit? Měli bychom vytvořit tedy Evropskou ratingovou agenturu, o které se tady hovoří? bylo by řešením to, co navrhl komisař Barnier a co nakonec nebylo schváleno, to znamená e, dočasně e, pro země, které procházejí přechodným programem, e, odvolat rating. Pan Lange dvě minuty. Ano, já tady nebudu opakovat argumenty, ale myslím si, že příliš velká závislost na hodnocení ratingových agentur je něco, co musíme řešit a začíná to refinancováním Evropské centrální banky, které předpokládá určitý rating a to je dobrovolné rozhodnutí Evropské instituce a z toho můžeme vycházet. Mám první otázku na účastníky panelu. Jak hodnotíte uh, Dodd-Frank Act, kde se dohledovým orgánům výslovně zakazuje při eh, dohledu nad bankami využívat externí ratingy. Tam to bylo právě převráceno, nebo eh, je to tam, je k tomu přistupováno právě úplně obráceně na základě zkušeností. Druhá věc, vytvořit větší transparentnost, to znamená, že musíme mít jednotná kritéria. A mě by zajímalo, paní Ros, jestli ESMA se považuje za schopnou vytvořit jednotná kritéria kritéria, využít jednotná kritéria, protože eh, tady jde eh, také o eh, struktury financování. Pokud rating pro některý stát je nižší než pro mm, tedy investora, tak je potom asi potřeba menší pečlivost. Potom Třetí věc, pan Král o tom hovořil ke konci svého příspěvku, tedy hovořil o nezávislé platformě, eh, která by eh, vlastně byla místem, kde se prodávají nezávislé ratingy. Mě by zajímalo, co si pan Král, jak si to přesně představuje. Děkuji. A nyní pan Van dvě minuty. Děkuji. Mám čtyři otázky na naše panelisty. A dva paradoxy. První otázka. Opravdu si myslíte, že na finančním trhu je možné posoudit riziko? E, přece právě nejistota tento trh charakterizuje a agentury podcenili e, riziko u subprimů a teď mohou se také mílit u státních dluhů. E, druhá otázka. Několik řečníků hovořilo o střetu zájmů v ve způsobu placení, ale u státních eh, dluhů to není přece, že platí emitent, platí naopak eh, věřitel. Právě investoři mohou požadovat určité eh, rizikové prémie od určitých zemí. A viděli jsme v případě státních dluhů, že to rozhodně také činili. Požadovali velké příplatky za toto riziko. Třetí otázka. Chtěl bych vědět, v čem jsou Eh, ratingové agentury v lepší situaci než eh, účetní dvory v různých zemích, když jde právě o veřejné peníze. Čtvrtá otázka. Ta se týká makroekonomických posouzení a těch eh, názorů, které, nebo těch stanovisek, které zpracovávají ratingové agentury. Chtěl bych vědět, na, podle jakých makroekonomických modelů um, pracujete, když vytváříte stanovisko. Drahý Jean-Paul Gozesi, chtěl bych říct si, makroekonomický model to není to tež jako posouzení rizika eh, prostě riziko je velice těžké nějak pravděpodobnostně vypočítat. Makroekonomické modely naopak jsou velice eh, spolehlivé a mohou se statisticky ověřovat. Já se tedy ptám, jaké modely používáte a v čem jsou tyto modely lepší než modely, které mají k dispozici členské státy EU. A v tomto směru agentury eh, se brání tomu, aby vyjadřovala doporučení, ale my přece eh, v každém případě určitá doporučení z toho vyčíst můžeme. Nemyslíte si, že to je paradox eh, domnívat se, že dnes EU je v recesi, že právě to, spochybňuje možnost eh, resorpce druhů, dluhů a že je tedy doporučením požadovat úsporné programy. Jsou tady dva paradoxy. Za prvé, staré se požaduje soutěž, ale jsou tu dialektikové, kteří by vám mohli vysvětlovat, že eh, vlastně lepší je monopol. Můžete mít mnoho a mnoho agentur a stejně to nemusí ničemu vést. A poslední poznámka. Chtěl bych vědět, ten emitent, soukromý emitent, který platí, co odůvodňuje tento model a co odůvodňuje model zakázat veřejného emitenta, který by platil. Děkuji, pane Vanjok, pan Ferreira, dvě minuty. Obrigada. Eu vou ser muito rápida. Děkuji, já budu velice stručná. Myslím, že dva velké problémy, alespoň pro mne, e, jsou e, tyto. Příliš velká koncentrace za prvé a e, nutnost vytvoření konkurenčního prostředí. Chtěla bych se zeptat Vereny Laros, zda by nám mohla konkrétně vysvětlit, kolik existuje registrovaných, v současné době registrovaných ratingových agentur, jaké jsou hlavní překážky vstupu na tento trh, jak tyto překážky případně e, zrušit či zmírnit a e, zdali by nebylo možné tady prostě vytvořit stejné konkurenční prostředí, jako existuje v jiných e, oblastech a snížit prostě ty překážky u vstupu na trh. Další věc, která e, není zcela vyřešena, je rating státního dluhu. Státní dluh a ratingové agentury a její hodnocení tohoto dluhu e, vedly k problémům, které, jde, e, které jdou výrazně nad rámec toho, co může způsobit rating v soukromém sektoru. Takže já se ptám, kde je ten hlavní konflikt. Myslím si, že u případu státních druhů tady existují brutální tržní e, operace, které e, se provádějí a které e, závisejí na ratingu. Jsou to například nákupy a prodeje devis a takzvaný CDS. Takže otázka časového harmonogramu je samozřejmě velice důležitá, ale zároveň je také výsostně důležitá otázka informací, které jsou k dispozici. Táži se, zdali v, určité, eh, v určitých okolnostech by nebylo dobré zabránit eh, ratingu státního dluhu. Jiné řešení nevidím. Dám nyní slovo expertům a nejdříve dám slovo paní Ross. Máme opravdu velice velký časový tlak, dám vám dvě minuty každému z vás a pak na závěr dostane ještě slovo Domeniči jako zpravodaj. Dvě minuty, paní Ros. Děkuji vám. Já se pokusím odpovědět většinu otázek, ale mohu se bilaterálně ještě vyjádřit na vaše otázky, protože to za dvě minuty stihnout nemohu. Za prvé zcela souhlasím, že důležitost ratingu možná zašla za rámec toho, co se očekávalo a co se chtělo. A teď je na nás na všech, abychom zvážili, jak postupně můžeme tuto tendenci zvrátit. Jsou tady dvě možnosti a já myslím, že tady opravdu se zkoumají eh, obě možnosti. Jednak zvýšit konkurenci a za druhé snížit eh, spolehání se na ratingy. Pokud jde o tu soutěž, tak tady je zhruba 20 registrovaných eh, ratingových agentur. Většina z nich ovšem jsou velmi malé, lokální, aktivní pouze v jedné zemi. Když se podíváte na globální trh ratingových agentur, tak eh, je tady valý počet dominantních eh, agentur. Bylo by možné mít nějakou síť eh, takových agentur, bylo by lepší jinak zvětšovat soutěž? Ano, to jsou klíčové otázky. Další věc musíme, jakožto zákonodárci, regulátoři vyjasnit je, snížit tu závislost na ratingách, na hodnoceních. To je opravdu velice důležité a velice užitečné. Je tady samozřejmě také potřeba zvýšit transparentnost. Myslím, že je důležité, abychom velmi úzce spolupracovali s komisí a zvažovali, jak eh, implementovat nejen již existující eh, návrhy, na které se většina lidí soustředila, ale jak dále posílit eh, relevantní a důležité věci, které by měly zajistit soutěž na trhu a snížit závislost na ratingcích. Další otázky my jsme eh, poskytli výroční zprávu na, o naší činnosti v oblasti regulace začátkem ledna za rok 2011. Eh, ta zpráva se především eh, dívá na posouzení, které jsme provedli v prosinci a doufáme, že koncem čtvrtletí bude zveřejněna konečná zpráva za rok 2011. A teď bilaterálně odpovím na další otázky. Děkuji vám. Děkuji a dávám slovo paní Nugajardovi. Oui, um... Ano, nejprve dovolte, abych odpověděl na paní, Fer, paní Fererové, paní poslankyni, ohledně omezení eh, na trhu. To je samozřejmě určité opatření, které jsem zmínil v závěru svého příspěvku. Opravdu si myslím, že bychom mohli eh, uvažovat o takovém opatření, Eh, či uvést v novém nařízení eh, omezení toho rozsahu eh, té části trhu, která by byla té či oné agentuře, ratingové agentuře, jakoby přiřčena, kterou by ona mohla Eh, obhospodařovat. A pak ještě k tomu, co řekl pan poslanec Kafen eh, ohledně toho, že eh, agentury jsou někdy teploměrem, jindy lékařem. Já myslím, že to eh, řekl velice trefně. Eh, v tuto chvíli je to tak, že agentury přišly s určitými návrhy opatření. Z politického hlediska je to samozřejmě spochybnitelné a agentury by měly eh, svá doporučení omezit na emitenty dluhu a nemělo by něco takového být zveřejňováno. To, že se třeba ratingová agentura vyjadřuje otevřeně ke krokům ECB a k určitým dalším návrhům, to může e, v uvozovkách šokovat vzhledem k tomu, že tady dochází k jasné ingerenci, e, v tomto případě Standard and Poor's. E, ještě jednu věc na závěr k tomu, co řekl pan Kofan. Skutečnost, že by šlo o o to se zbavit Eh, těch eh, ratingů eh, ve formě písmen také ve 30. letech. Tomu tak původně bylo. Bylo zapotřebí poměrně flexibilního přístupu a existovaly tady ze strany regulátora USA jasné Prahy a zároveň tady existovala určitá pružnost v rámci těchto Prahů. A průběhu času se vlastně dospělo k tomu, že se věci řeší spíš formálně než eh, otevřeně. Děkuji. A nyní pán Ocomi. Dvě minuty, prosím. OK. Uh, document on the... Eh, takže nejprve eh, k tomu, co jsem řekl když jsem citoval Eh, profesora MIT a eh, otázku eh, veřejného zájmu. Samozřejmě to neznamená, že by měly být agentury nějak závislé na státních institucích. Ony musí být úplně nezávislé a musí být nezávislé v dodržování základních principů. Ale musí mít na zřeteli e, prostě ten veřejný aspekt. U e, bankovního sektoru tam samozřejmě e, je to také třeba zohlednit a v Japonsku se tomu tak děje u operací, které řeší bankovní domy a v problému e, subprimes e, ve Spojených státech hrály banky zásadní roli, protože úplně opomněli ten veřejný aspekt své činnosti. To jsem měl na mysli, když jsem říkal, e, co jsem pronesl o tom nutném dodržování i tohoto pohledu. Děkuji. Na řadě pan Filip Ona na dvě minuty, prosím. Děkuji. Řečník se bohužel vypnul. A už se zase zapnul. Pokusím se soustředit ty eh, jednotlivé dotazy do těch dvou minut, které mi byly přiřčeny. Zdá se, že se tady něco objevuje. Hovoří se o veřejném Eh, zájmu, o eh, veřejném statku eh, a zdá se, že v tom je jakýsi smysl. To se, nám, to se potom dostáváme k otázce rotace, oligopolie a k tomu, jak přinést názor, který by se by trh až tak neovlivnil. Nejprve rotace. Je zajímavé, slechnout kritiku principu rotace. Všechno to nakonec E, znamená, že e, ten, ten, ten trh ratingových agentur je vlastně oligopolní a pokud ho otevřeme, tak se sam dostanou ratingové agentury, které mají nižší statut, nejsou tak důvěryhodné, takže to celé nebude fungovat. A ona to pravda je. Takže kritika e, proti rotaci je z technického hlediska správná, ale je to další e, vlastně důkaz toho, že stávající systém e, těch písem, písmen nefunguje. Je to totiž určitý verdikt. A pokud někomu dáte moc vyřknout verdikt, Eh, ať už eh, to je prostě eh, správné či ne, ať už dojde k manipulaci či střetu zájmu nebo ne, nikdo by neměl mít tuto pravomoc vydávat takováto, takovéto verdikty, takže je třeba přistoupit k techničtějším a asi také méně vzrušujícím a nudnějším otázkám. Prostě teď samozřejmě také docházíme k tomu, jak mít menší vliv. Je to prostě eh, čistě technické a potom, eh, když se to převede eh, do toho průměru, tak to přestává mít smysl. Také otázka načasování byla položena. Budu stručný. Eh, bylo to učiněno umyslně či ne, byla to konspirace či ne. Prostě to já nevím, ale načasování některých snížení ratingů či některých komentářů bylo opravdu politování hodné. To je skutečnost. Nevím, proč k tomu došlo, možná, že prostě to byla náhoda, či nikoli, že se to sloučilo s jednáním některých, eh, načasováním jednání některých evropských eh, představitelů. Tady prostě e, musí být určitý, určité zprůměrování a pak už to načasování nebude mít takový význam. Děkuji, pane na té Nyní paní Van Dorp. Na dvě minuty, prosím. Děkuji. Ano, děkuji. Já se vracím ke dvěma otázkám. Jedna je e, společná stupnice pro ratingy a další ještě. E, metodologie, e, kromě struktury podniku, nejsou založeny vždy na matematických modelech. Jsou tady další aspekty týkající se emitenta a také eh, je tady ratingový výbor, který se skládá z celé řady lidí, eh, čili tolik pokud je o metodologie. A také bych chtěla si něco k tomu, že není harmonizovaný systém v této době. Metodologie mohou stát proti sobě, mohou být eh, ovšem do jisté míry zkreslení. Eh, nedávno bylo stanoveno, že je povinné zahrnout všechny, všechna aktiva, eh, což je tady, myslím, docela zajímavé. A uvedu jeden příklad, kterých je ovšem celá řada, a to je eh, otázka, která se týká banka, je tedy velice citlivým otázkem. Všechny ratingové agentury přepočítávají podle vlastní metodologie eh, adekvátnost kapitálu a mm, poměr eh, aktiv a pasiv. Myslím, že tady je celá řada možností, jak postupovat. Eh, aktiva bank používají metodologii, která je založena na americkém bankovním sektoru a mm, snaží se zapsat do bilance různé aspekty, různé půjčky a Eh, velice to eh, negativně dopadá na evropské banky, které mají jiným způsobem strukturovanou bilance. Evropské banky jsou údajně podkapitalizovány eh, a také mají špatně stanovené, stanovený poměr. A to má dopad i na malo, maloobchodnictví, na malé a střední podniky, na poskytování úvěru. A Tady to je otázka dopadu na evropskou strategii. To jsou dva zajímavé příklady. Děkuji, paní Van Dorp, a prosím, eh, pan Král, dvě minuty. I will focus my answer on... Zaměřím se na dvě otázky a na ostatní věci bilaterálně. Jednak, eh, jak si představujeme vytvořit eh, centrální platformu založenou na platbě investorů a potom druhá otázka. Evropská agentura, kterou bychom chtěli vytvořit, bude ehm, financovaná ze soukromých eh, investicí, byla by to nezisková eh, organizace a eh, podle našeho názoru by to bylo nejlepší pro rating a ehm, mohli by to mít model působení této agentury by byl úplně jiný, od, eh, než je to, co známe od současných agentur. Bylo by to založeno spíše na eh, operačním modelu bank, říkáme tomu modely Basel 2. Eh, byla by tam různá oddělení, kvalitativní analýza a tento systém by byl transparentnější a bylo by snažší vysvětlit, jak to funguje a bylo by to také levnější, pokud jde o náklady. Za třetí, byla by tady eh, velká transparentnost, hledáme eh, opravdu obrovskou transparentnost, vše by bylo zveřejňováno na internetu, každý, kdo by měl přístup k internetu, tak by eh, věděl vše o této agentuře. Znamenalo by to, že každý model by byl zveřejněn, každý fakt Eh, faktor nebo všechny, všechny údaje, to, jak je to vše kombinováno, v jakých krocích eh, je rating vytvářen a potom by byl rating eh, zveřejněn v reálném čase a vlastně všechny ty kroky by byly zveřejňovány, takže všichni by mohli sledovat proces udělování ratingu. Za druhé, jak by ta platforma vypadala, náš návrh si vyžaduje dvě změny v nařízení, to znamená, že každý emitent by musel zveřejnit informace důležité pro pro rating v této centrální platformě, potom ratingové agentury eh, by eh, provedly rating a každý investor by eh, byl povinne, by povinně musel koupit jeden z těchto ratingů a, a to je tedy buď podle Bazilej 2 a Eh, mělo by to eh, zrušit to, že by někdo eh, zneužíval tyto systémy a byly by zde pobídky pro investoři, aby si vytvářeli, pro investory by vytvářeli vlastně ratingové systémy. Děkuji, pane krále, a nakonec na dvě minuty ještě paní Launy. Um, thank you very... Děkuji, velmi stručně. Plně souhlasíme s tím, že je tady přílišné spoléhání na ratingy. Nemělo by to tak být. Rating by neměl být eh, mm, regulován a ratingy by neměly být nahraženy něčím jiným, protože kdyby se to stalo, eh, tak by to eh, nebylo dobré a potom pro investory a uživatele je důležité sledovat všechny informace, ratingy, různé ceny a to by potom je vedlo k tomu, aby sami byli dostatečně obezřetní. Potom druhý důležitý aspekt regulace je transparentnost. Rating ratingy by měly být eh, transparentní, měli bychom zveřejňovat a zveřejňujeme všechny metodol, metody, všechny modely a to tedy umožňuje eh, aby všichni viděli, jak jsme dospěli k našem závěrům a potom s námi mohou lidé souhlasit nebo nesouhlasit, protože tuto svobodu mají. Transparentnost je opravdu eh, velmi důležitá. Pokud jde tedy o naše stanovisko, nedáváme žádná stanoviska eh, a vysvětlujeme ale faktory, eh, které vedou k vytvoření ratingu, proč rating zvedáme nebo snižujeme a my neříkáme emitentům, eh, co by měli dělat, ať už jsou státní nebo soukromí. Potom otázka eh, pravděpodobnosti selhání. Ehm, ratingy eh, tady neuvádí absolutní pravděpodobnost selhání Eh, samozřejmě, že k tomu můžeme přihlédnout, ale pravděpodobnost selhání eh, ve formě nějakého čísla, eh, buď průměrné číslo nebo nějaké jiné číslo, tak to má určitý vliv a my vycházíme z, ne z konkrétních informací, ale snažíme se vysvětlit, co vše ta informace zahrnuje, aby si každý mohl udělat své vlastní závěry. Děkuji. Děkuji, paní Launy. A nyní ještě pan zpravodaj. Děkuji. Děkuji jenom velice stručně, protože už jsme překročili čas, který byl vyhrazen na toto slyšení. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili panelu a chci poděkovat také všem kolegům, kteří vystoupili ve velmi velkém počtu. A chtěl bych ještě říci toto. Je to těžká práce, je to složitá práce, která nás čeká. Protože všechny tyto myšlenky přetvořit do pozňovacích návrhů k návrhu nařízení ze strany komise, to opravdu nebude jednoduché. Diskutujeme o tom, protože ratingové agentury se dopustily celé řady chyb ale diskutujeme dnes eh, také proto, že eh, nyní platné nařízení selhalo. Kdyby neselhalo, tak eh, nejde jinak vysvětlit, jak krátká doba od, o, uběhla od září 2009 k dnešku, kdy se předkládá již novela. Myslím, že tady je celá řada aspektů a parlament se musí soustředit na některé z nich. Především přepracování pravidel norem. Sledujeme eh, orientaci, kterou mají některé body a pak eh, celkové zaměření, jak pan Langen hovořil například o americkém předpisu. Dále otázka eh, státních dluhů, tam musí být pravidla opravdu účinná. Je třeba podpořit soutěž, to je další bod. Rotace, oligopol, to všechno jsou problémy. Jsou nějaké jiné eh, alternativy, než je rotace? Hovořme o alternativách. Za čtvrté, Evropská agentura, ta se nezmiňuje v novém nařízení. A já myslím, že parlament by měl nechat tuto otázku otevřenou. Nechci se vyjadřovat ke všem bodům, protože nemáme na to čas. Chci jen připomenout ještě jednu věc. Musíme mít skutečný právní základ, pevný právní základ pro eh, takové rozhodování. To je jeden z aspektů, který by mohl ohrozit eh, již v samotném základu návrhy, které předkládáme. Děkuji tedy všem účastníkům a doufám, že budeme moci eh, spolupracovat s přispěním všech a že dokážeme, že eh, parlament má důležitou úlohu. Děkuji. Děkuji, pane Dominiče, děkuji eh, všem expertům, děkuji také paní Ros a děkuji všem poslancům a poslankyním, kteří se vyjádřili v rozpravě. Eh, chci připomenout, že 28. února bude předložena zpráva a 22. března je termín pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji vám.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 Možná, že když začnete mluvit, pane eh, kolego, tak to bude lepší. Já vás fyzicky vyvedu ze sálu, eh, pánové a dámy, kteří stojíte a hovoříte. Going to leave. Will you leave? I don't want interviews in this room. Otmar Karas is about to present his report. On... Kolega uh, Otmar Karas má teď uh, hovořit o své zprávě a já vás všechny prosím, abyste vyšli ze sálu, protože už teď máme 20-minutové spoždění. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, cesta od eh, diskuze o ratingových eh, agentur k bazilejskému procesu není příliš dlouhá. V některých otázkách eh, toto téma z Bazilejí 2 přímo souvisí. Začali bychom eh, dnes představením eh, toho, této zprávy a chtěl bych eh, zdůraznit, že tím začínáme společnou legislativní práci. Tato práce ta byla velmi důkladně připravovaná. Zpráva z vlastní iniciativy v říjnu 2010 přinesla a já tady budu hovořit velice sebevědomě, že jsme zde za Evropský parlament, za náš výbor vytvořili základ pro první posouzení výsledku ehm, bazilejského výboru a přinesli jsme také základ pro práci Evropské komise. Návrh komise, který hodnotíme touto zprávou, kráčí rozhodujícím způsobem eh, směrem k Evropskému parlamentu. A já jsem velice potěšen, že včera eh, předsedkyně rady v tomto výboru prohlásila, že pokud jde o dánské předsednictví, návrh komise představuje smysluplný základ. Pokud jde o mě osobně, a myslím tím samozřejmě pro nás, pro všechny, uh, je nesporné, že cíle bazilejského rozhodnutí, cíle G20 chceme realizovat a uvědomujeme si, že to není pouze přání, ale že to udělat musíme. Uvědomujeme si, že jsme se vždy zasazovali o to, aby při provádění byla zohledněna eh, vnitroevropská specifika, pokud jde o hospodářskou strukturu, o financování hospodářství a také pokud jde o e, decentrální bankovní systém, pokud jde o rozmanitý e, obor e, udělování úvěru. Všechna tato specifika chceme respektovat ve evropském provádění těchto cílů. Od chvíle, kdy padlo rozhodnutí zprávy z vlastní iniciativy, došlo k určitému vývoji a tento vývoj vytvořil eh, určitý eh, rámec nebo ovlivnil eh, rámec pro naši další práci. Rozhodnutí hlav států a vlád hovoří o 9% rekapitalizaci a já to zmiňuji z toho důvodu, že těchto u mnoha bank, ale ne u všech, pouze u bank se stres testem. Těchto 9% je potřeba dosáhnout do konce roku 2012. 9% ne pro všechny banky, jak říkám, ale pro některé to tak je. A 9% eh, s různou eh, definicí kmenového kapitálu, eh, než je to v bazilejském procesu. A to je fakt. Za druhé, několik členských států, já tady zmíním Švédsko a Rakousko, začaly uh, eh, už eh, eh, prvního první dva, nebo od 1. 1. 2013 budou provádět Bazilej, nezávisle na um, Bazilej 3, nezávisle na tom, co jsme jinak dohodli. A za třetí, na rozdíl od toho, že u nás máme určité efekty toho, že jsme některá opatření přijali dříve, tady pokud je o těch 9%, nebo například dřívejší uplatňování bazilejského procesu. V USA máme naopak jiný vývoj, kdy ani Bazilej 2, ani CRD 3 a ani v tuto chvíli Bazilej 2 nejsou dostatečně prováděny. Ačkoliv tady je stejný mezinárodní základ pro toto provádění. Tyto eh, různé rámcové podmínky mají eh, také různý právní základ. Mají eh, různou definici kmenového kapitálu, základního kapitálu. Ale pokud se politicky nedohodneme na tom, že chceme přispět k tomu, aby to celé bylo propojeno, tak to povede ke kumulaci ehm, závazku nebo povinností a to zas bude mít dopad na ehm, růst, ehm, investice a může to být e, opravdu kritické. To neznamená, že bychom v rámci basilejského procesu legislativně museli provádět nějaké velké korektury, ale rámcové e, podmínky musíme e, zohlednit v politické diskuzi. Proto návrh neobsahuje pouze pozměňovací eh, návrhy k návrhu komise, ale máme tady také eh, požadavky na komisi během eh, tedy doby pro předkládání pozměňovacích návrhů ještě ale musí být vyřešeny určité otázky, které jsou zatím otevřené, tak, abychom v pozměňovacích návrzích mohli na to pečlivěji reagovat, například eh, narušení hospodářské soutěže v Americe a potom eh, to provázání s pravidlem 9%. To jsou věci, kde apelujeme na komisi, aby předkládala návrhy a aby eh, situaci zhodnotila. Nekoordinované požadavky v jednotlivých členských státech vedou a můžou vést k tomu, že rizika stínového bankovního systému e, anebo z jednoho členského státu do druhého se budou přelévat, e, když tady máme e, různou legislativu v různých zemích, tak to vede k právní nejistotě, eh, k narušení hospodářské soutěže a proto zpráva vychází z toho, že by tady měla být maximální harmonizace i když samozřejmě s určitou pružností, ale nechceme minimální harmonizaci, protože no, o té se velmi často diskutuje, ale my si ji nepřejeme. Poslední eh, věc eh, jsme Eh, konfrontováni s takovou skutečností, eh, kde eh, krátkodobé vklady Evropské centrální banky dosáhly výše zatím nebývalé a důvěra mezi bankami zatím ještě není obnovena a já tady o tom hovořím vědomně, protože si myslím, že tady je Evropský parlament jednotný, je potřeba, aby peníze byly investovány do hospodářství, do růstu, do investic. Není možné, eh, aby mm, se toto zdržovalo ze strany ECB. Takže to vše jsem v mých návrzích zohlednil. Ovšem, není to definitivní podoba. My jsme se snažili mm, na základě různých jednání i v rámci parlamentu nalézt eh, takový eh, pevný základ pro práci parlamentu. Chtěli jsme se věnovat eh, klíčovým otázkám a společně s vámi díky pozměňovacím návrhům do, až do rozhodnutí ve výboru, a to je naplánováno na duben, bychom chtěli vypracovat eh, společný základ pro rozhodnutí, tak jak jsme zvyklí v podobných eh, záležitostech. Ovšem, eh, tato zpráva znamená jasný signál o směru, jakým se budeme dále ubírat a jakým bychom se měli ubírat. Jsem velmi rád, že Rada v březnu chce vytvořit společné stanovisko, tak abychom po rozhodnutí eh, našeho výboru mohli eh, ještě v průběhu vyjednávání eh, vstoupit do jednání s radou, abych jsme měli tu možnost. Během konzultací ve výboru do dubna Eh, jsme, nebo chceme do toho zapojit také EBA, aby práce, která probíhá v EBA a která probíhá u nás, tedy mezi s tou naší legislativní práci, bychom chtěli, chtěli jsme bychom to vzájemně propojit, aby to bylo paralelní a ne, aby eh, tyto činnosti šly proti sobě. My neseme politickou zodpovědnost a není to tak, že bychom se ji chtěli z pohodlnosti vzdát Jaké jsou eh, hlavní body změn? Pravděpodobně jste si zprávu všichni přečetli. První výraznější změna oproti návrhu komise je něco, co vyplývá z diskuzi, eh, která byla vedena k předčasnému uplatňování eh, Bazileje 3 v některých členských státech a také pokud jde tedy o pravidlo 9%, že zvýšení kapitálu by mělo proběhnout co nejrychleji, tak aby banky dokázaly z vlastních sil eh, se vypořádat s dalšími šoky, což znamená, že současný návrh komise předpokládá, že mezi rokem 2013 až 2014 tady bude 3,4 až 4,5 základního kapitálu má být eh, tedy k dispozici a já navrhuji, abychom od 1.1.2013 2013 už měli 4,5% eh, a celkově 6%. Je potřeba mít tuto rezervu tak eh, a, a měla by odpadnout ta flexibilizace, protože jinak bychom měli tři různá pravidla, která by nepřispěly k jasné situaci. Takže vlastně bychom měli mít už od prvního dne tu náročnější variantu a ne tu slabší. Eh, druhá věc. Eh, ta eh, se nás všech dotýká a to je odstranění eh, nerovnováhy při stanovení váhy rizika, například u státních půjček nebo mm, státních dluhopisů. O těchto věcech se vždy diskutuje na veřejnosti, proč to jedno je nulové, ačkoliv jinak jsou tady peníze z EFS a ta druhá věc má 70 je to pochopitelné, ale jsou to zkrátka opatření, která mají různý dopad a je potřeba mezi nimi nás. Musíme si eh, položit otázku, jak je to s tou váhou 0%. A mm, eh, vzhledem k tomu, jakou teď vedeme ostrou diskuzi, tak eh, musíme zohlednit, že to má procyklický dopad a proto eh, se zaměřujeme na eh, tuto žádost, aniž bychom samozřejmě chtěli státní počky z toho nějak vylučovat. A my chceme, aby eh, u malých a středních podniků tam bylo minimálně 30 Takže <clears throat> tak to bychom chtěli postupovat. K tomu tady pracuje pracovní skupina na komisi a já se tady snažím vyzvat komisi k tomu, aby do konce únoru, zatímco února, eh, dokud my ještě budeme dělat pozměňovací návrhy, nám dala k dispozici stanovisko této pracovní skupiny a také rady. Třetí oblast, to jsou ustanovení k likviditě. To je možná nejdůležitější část nového nařízení. Všichni víme, že eh, máme problém likviditě s likviditou a e, to, to, to, byla, to byl problém v krizi. A proto v podstatě souhlasíme s kurzem komise, ale některá aktivita, aktiva by podle našeho názoru měla být zkoumána s ohledem na to, jakou mají likviditu. Zatím to není dostatečně definováno. Není dostatečně definováno, jaká aktiva jsou zde e, započítávána. Například e, Eh, zlato nebo eh, cené papíry a eh, tady ta likvidita zatím ještě není dostatečně formulována, není tam formulována míra likvidity a my bychom to chtěli sladit s Bazilejí, protože závazná by měla být až od roku 2015 některá ta ustanovení o likviditě. Potom úroveň zapákování Eh, tady eh, je důležitá finální eh, kalibrace a nesmí se zveřejňovat dříve, protože kdyby to bylo dříve, tak by nebylo možné eh, určit, jak mají být složena a kdy mají být zveřejněny, protože by byl tlak eh, na trhu příliš vysoký. Ovšem současné eh, formulace textu v návrhu komise jsou ne zcela v pořádku, jsou tam věci, které příliš spolu vzájemně neladí. Je tady jedna věc, kterou můžeme asi snadno odstranit a to, že mezinárodně že existují nestejná eh, eh, klíčová čísla nebo to účetní standardy, nestejné kódy a my se musíme dostat do takové situace nebo musíme naléhat na to, aby ty kódy byly eh, srovnatelné. Dále EB a Víme, že tady máme 170 různých křížových odkazů a já si myslím, že cílem nás všech je počet těchto odkazů snížit. Současný návrh eh, obsahuje tři body. Za prvé seznam eh, priorit, eh, pokud jde o křížové odkazy s 12 dot prioritami, kde mus, se kterými musí EBA pracovat paralelně s naší prací ve výboru. Musíme vést dialog. Za druhé vypuštění deseti křížových odkazů, které tam v současnosti jsou. Já jsem o tom jednal s EBA a 17 bodů, kde by došlo k přesunu eh, současného časového plánu. Takže v balíčku máme eh, asi 47 odkazů, kde budeme postupovat jinak. A to jsem vám potřeba říci. Šestá věc, eh, corporate governance, Eh, a různé předpisy pro organizace byly upraveny. Sedmá, sedmý bod, je to velmi důležité, i když to zní jednoduše, eh, výpočet anticyklické eh, zábrany je v tuto chvíli velmi individuální. Podle mého názoru a potřebujeme společný základ pro vytvoření tohoto anticyklického nárazníku a ESRB, ESRB e e, by e, tady si měla být spojena, abychom měli určitý údaj pro vytváření tohoto nárazníku, který bude upravován společně s členskými státy a mezinárodními organizacemi. Poslední věc, to jsou dva požadavky na komisi. Za prvé, jaké části CDR4 nebudou moděny, pokud USA nebudou eh, začínat s tím prováděním stejně jako my, protože jinak by došlo k narušení eh, hospodářské soutěže a proto eh, se tedy musíme soustředit na tuto otázku. Ale neměli bychom říci, že nebudeme začínat s těmito změnami, protože čekáme na to, co udělá USA. Protože náš výbor tady eh, provádí legislativu a protože víme během celého toho procesu, jaké to bude mít dopady na Evropu, když dojde k odlišnému okamžiku, kdy začne být tato věc uplatňována a když se USA nebude držet mezinárodních dohod. Pokud k tomu dojde, tak bude potřeba eh, politicky zhodnotit, jak budeme dál postupovat a posledním bodem je hodnocení eh, důsledku nového nařízení na financování podniků. Eh, je potřeba, aby to bylo provedeno co nejrychleji, protože ehm, to musíme samozřejmě eh, musíme vytvořit pravidla, musíme vyvoz, vyvodit důsledky z krize a nesmíme bránit růstu a zaměstnanosti. A s ohledem na to že jsem vypracoval právě tuto zprávu. Také jsem navazoval na zprávu z vlastní iniciativy Evropského parlamentu. Velmi se těším na napínavou spolupráci e, v dalších šesti měsících. Půjde o práci každého, nejenom moji. Děkuji, pane kolego. A teď stínový zpravodaj za SD. K... Děkuji, Sharon. Děkuji eh, také Otmar, eh, Otmaru Karasovi za to, eh, že předložil tuto zprávu, tento návrh a uvedl nás do problematiky. My v naší frakci plně souhlasíme se zpravodajem s tím, že v dobách krize pomáhá dobrá práce a ne dlouhé vyčkávání. Proto bychom měli co nejrychleji začít, měli bychom odvést dobrou práci. Pan zpravodaj má naprostou pravdu, když apeluje na to, že půjde o nás o všechny o to, abychom se všichni zapojili. Myslím si, že toto je eh, velmi eh, důležitá legislativa a tak se k tomu staví i naše frakce. Myslíme si, že toto je velká příležitost provést nezbytné změny v bankovním systému a ovlivnit tyto změny. Nesmíme zaspat, pokud chceme se dostat z krize. V Evropě i ve světě musíme mít ambiciozní cíle. Je mi jasné, že tady nebudeme moci všechny věci změnit eh, od samotného základu, ale eh, ty ambice tady jsou a toho se musíme držet, až budeme eh, novou legislativu vytvářet. Přál bych si, abychom zohlednili některé věci a zpravodaj samozřejmě má právo u takovéto příležitosti vědět, kterým směrem by se chtěli stínoví zpravodajové ubírat a jakým směrem se ubírá diskuze v různých frakcích. Eh, generální eh, klauzule nebo tedy ta hlavní úvaha. Systém musí redukovat rizika musí být odolnější vůči, vůči riziku. Není možné, aby se opět vytvořila situace, kdy eh, daňový poplatník bude vystaven neovladatelným rizikům eh, z bankovního a finančního systému a bude je muset unést. To eh, bylo jednou téměř neúnosné a po druhé už to možné nebude. Musíme více rozlišovat mezi těmi, kteří nesou riziko a mezi rizikovými produkty a mezi těmi, kteří právem čekají na to, že budou mít eh, rozumnější podmínky pro získání úvěru. Především se to týká těch, kteří vytváří pracovní místa v oblasti malých a středních podniků. Souhlasíme s tím, když zpravodaj chce, abychom se více věnovali správnému hodnocení a zvážení rizika k tomu ještě předložíme konkrétní návrhy, podpoříme zpravodaje, aby se odlišovalo, kde je hlavní riziko a eh, kde ne. Nesmíme v každém případě dopustit, aby zvýšení požadavků na mezinárodní bankovní systém vedlo k tomu, že už nebudeme mít žádné malé a střední podniky v Evropě, eh, kde by byly možné investice. Pokud se zamyslíme nad strukturou rizika a nad eh, eh, otázkami likvidity, tak nejsme přesvědčeni, že bychom eh, všechny problémy mohly vyřešit liquidity coverage ratio. Myslíme si, že je potřeba zaměřit se také na mm, řízení splatnosti, na eh, dlouhodobou strukturu nebo na strukturu dlouhodobé likvidity a eh, tato čísla. Společně se zpravodajem bychom chtěli diskutovat o tom, zda net funding ratios by neměly být tím nástrojem, který eh, systém zbavíme rizika a Eh, odkloníme se od příliš krátkodobou, krátkodobé orientace bankovního sektoru a přesuneme to na spíše dlouhodobější orientaci. Když se podíváme na eh, Lehman eh, Brothers, tak víme, jak krátkodobé řízetí tady ovlivnilo krach, jak k tomu přispělo nad tím se tedy budeme zamýšlet a předložíme návrhy k tomu, zda není možné eh, tady vypracovat nějaké operativní postupy, kterými bychom vnesli větší bezpečnost do systému. Dále otázka, jak ošetřit rizika, která eh, vychází z operací eh, se s některými dluhopisy. Spravodaj říká, že komise k tomu musí předložit návrh, s tím souhlasíme ale chtěli bychom zajít ještě o krok dále. V tuto chvíli eh, řízením eh, státních dluhopisů eh, nebo tím, jak to tady vypadá, máme rizika a dnes dopoledne jsme už diskutovali o tom, jak změnit ratingové agentury, eh, jak omezit jejich přílišný vliv a jak přispějeme k tomu, aby se snížila jejich váha na trhu, jak je vyjmout z těch předpisů, kde nejsou nutně potřebné. Pokud si něco takového budeme přát, a tady to úzce souvisí um, CRD 4, zpráva Leonardo Domenici, zpráva Karas, eh, a ratingové agentury. To vše souvisí. A pokud si něco takového přejeme, tak musíme posílit bankovní systém, aby mohl provádět vnitřní rating, který bude spolehlivý, který bude smysluplný. Možná, že tady bychom mohli od bankovního systému požadovat, aby vytvořil struktury, se kterými eh, bude možné lépe pracovat eh, aniž bychom eh, museli ty věci stále opakovaně používat, eh, nebo abychom se museli stále obracet na ratingové agentury. Pardon. Ehm, takže to je další věc, kterou bychom měli prodiskutovat. Dále. Hovořil o tom Otmar Karas. Určitá konkurence mezi režimem Bazilej 3 a cíly EBA ve spojitosti s otázkou požadavků eh, na eh, Tier 1 Capital. Tady musíme být eh, konzistentní a bankovní systém musí mít jasnou představu o tom, na co se může spolehnout. To znamená, jestli to bude pouze přechodné ustanovení, nebo to chceme ustanovit nějak trvaleji, tak, aby ten systém byl skutečně spolehlivý a předvídavý protože na tom, abychom tady měli eh, různé instance, které vytváří různá pravidla, eh, to by vedlo k tomu, že bychom neměli představu eh, o požadavcích, o základním kapitálu a o tom bychom měli diskutovat. Poslední věc, to už jsme řešili ve zprávě kolegyně McCarthy, řízení podniků to je něco, čím jsme se právě v té dřívější zprávě zabývali a myslím si, že některé otázky v té souvislosti jsou ještě otevřené. Jak ehm, přesměrovat chování ehm, manažerů spíše k udržitelnosti, k trvalosti, k dlouhodobému horizontu. My jsme tehdy nedokázali dosáhnout dostatečné většiny v parlamentu a tady bychom se o to chtěli opakovaně pokusit společně s kolegy z EPP a s liberály. Chtěli bychom zvážit, zda eh, vzhledem k tomu, k jakému došlo vývoji u corporate governance, jestli ještě nepřijmout nějaký další balíček opatření, který by upravoval chování manažerů a eh, těch, kdo zodpovídají za rozhodnutí, zdá to nasměrovat spíše na ten dlouhodobý horizont směrem k udržitelnosti, jestli je možné tyto aspekty posílit. To jsou věci, které chceme ošetřit našimi pozměňovacími návrhy. Jsme si jistí, že zpráva je v dobrých rukou a těšíme se na dobrou spolupráci. Thank you. Děkuji. Já chci varovat, máme 11 lidí na seznamu řečníku a Eh, ještě vlastně i 12. musíme opravdu mm, zřejmě najít ještě další eh, časový prostor. Nyní hovořím já jako stínová zpravodajka za ALDE. Zaprvé bych chtěla poděkovat zpravodaji za to, že vzal v úvahu různé aspekty, eh, které jsme diskutovali při výměně názorů na schůzi stěnových zpravodajů. Není možno Eh, uvádět, kde všude souhlasím s tím, co tam je eh, uvedeno, jenom se dotknu pár věcí. Asi nikoho nepřekvapí, že jsem velice ráda, že ve zprávě je snaha eh, hovořit o, aspektu rizika státních dluhů. Chtěla bych uvést některé možnosti pro zásah dozoru, když tady vlastně dochází k přesunu do, eh, nebo do vyjádření v jiném členském státě. Víme, že je to disproporční a je tady problém, který je třeba řešit, kterým je třeba se zabývat a to i urychleně, když máme určité procyklické účinky. Tedy myslím, že bychom měli ukázat určitou cestu, jak by eh, dozor měl zasáhnout, když vidí, že tady je nadměrný carry trade. Ať už máme jakékoliv aspekty v eurozóně či v celé EU v oblasti státních dluhů, musíme být opatrní, když to srovnáváme s třetími zeměmi, protože třetí země mají často menší eh, státní riziko u takových věcí, protože tam mají specifické potřeby a Eh, nemusí to prostě probíhat eh, průměrným způsobem, takže tady bych měla pozměňovací návrh k této pasáži. Jsem také velice ráda, když vidím, že jsou tady pozměňovací návrhy o Finance Trade, jak řekl eh, zpravodaj v této oblasti je potřeba investic pro růst. Ano, to já bych řekla, že je zásadně důležité, když se podíváme na krizi státního dluhu, tak skutečně Eh, prostě nemůžeme poskytnout eh, fiskální rovnováhu, chceme-li zajistit eh, růst. To je určitě priorita, takže tady by asi bylo dobré mít další bod úvodního ustanovení preambule a <clears throat> Možná, mm, že by se mohla použít současná definice, ale ta trade finance, jako například pro financování malých a středních podniků, to není oblast, kde bychom měli experimentovat s vyšším kapitálem stejným způsobem a později pak eh, žádat novelu, protože zjistíme, že jsme napáchali škody eh, v rozvojových zemích je otázka růstu jiná, ale mohlo by to tady být škodlivé, kdybychom postupovali příliš rychle či unáhleně. Tady si myslím, že je dobré to ponechat v současných podmínkách. Eh, také je tady otázka proporcionality, o tom jsme diskutovali již dříve a často samozřejmě hovoříme o specifikách evropského bankovního sektoru, eh, jejich eh, řada. Minulý týden Mario Draghi, když tady byl jakožto předseda e SRB, tady o tom hovořil. Určitě nemůžeme mít jednu věc, která by se hodila na všechny situace, takže možná na jedné straně menší harmonizace a na druhé straně snažit se řešit odlišnosti v celém tom mezinárodním systém, bankovním systému. Ehm, a pak jsem minule navrhla, abychom se podívali eh, na takzvané layering, abychom to vyřešili to je také otázka specifických situací, které existují v členských státech, ale e, něco ve všech členských státech by mělo existovat horizontálně. Systémové banky. Tady mám pocit, že bychom obecně vzato měli e, toto sledovat velice podrobně, a to i na mezinárodní úrovni. A pak e, další aspekty, které jsou v různých členských státech. Takže odchylka od Bazileje by nebyla mezinárodně konsistentní, protože tady eh, se neaplikuje Bazilej. Možná, že nemůžeme dosáhnout maximální harmonizace. Jsou tady některé oblasti, kde v zájmu proporcionality eh, si musíme položit otázku, co udělat. Pokud je o USA, tak tady mm, tím se hodně zabývám i v jiných aspektech. Máme vyjednávací tým, jak už jsem řekla, který se pouští do boje bez zbraní. A já si nejsem zcela jistá, jestli se mě tady líbí eh, myšlenka legis- evropské legislativy, kde by se řeklo, že se Eh, <clears throat> přebere eh, situace z USA. No, já myslím, že tady můžeme asi postupovat eh, zprávou, která pak možná přinese něco dalšího. Ustanovení se budou týkat určitých skupin bank, to je uvedeno ve směrnici, a také pak jste řekl, je to v pozměňovací návrhu 2, že je tady jednotný soubor pravidel, který se musí týkat všech účastníků na trhu. Vzhledem k tomu, co jsem řekla a také, co bylo řečeno o principu proporcionality, eh, to by mělo znamenat asi komparabilní eh, účastníky eh, trhu. Když uděláme něco pro Eh, spořitelny, tak to možná nebude aplikabilní pro mezinárodní eh, investiční banky. To asi bude zapotřebí mít jiný soubor pravidel. Takže prakticky za to budeme asi mít větší mix úrovní harmonizace a pak je tady EBA a také eh, musí eh, více monitorovat, provádět eh, arbitráž i doporučovat, stejně tak eh, SBRB. V tomto rámci souhlasím, že je třeba asi trošku rozšířit některé články, o některé aspekty článek 19 nařízení EBA. To je ale horizontální problém, to musím říci v tomto výboru že obecně vzato my jsme pro článek 19 ehm, závazné ehm, zprostředkování, závaz, závazná mediace a také souhlasím v pozněvacím návrhu 8, že tady jsou některé systémové, systémová rizika, která mohou být řešena eh, obezřetnostním přístupem eh, na národní, evropské i mezinárodní úrovni existují výbory pro posouzení systémových rizik a ty se tím mohou zabývat, stejně tak jako doporučení ESBR. Eh, to právě bylo vytvořeno proto, aby řešilo tyto otázky. Ano, v této legislativě můžeme dát prostor pro ESBR, články 16, 17, nařízení ESBR, které se e, týká doporučení i varování. Mají svou úlohu i jako poradci v oblasti legislativy a to také i v jednotlivých členských státech. Například eh, nikdy nebudeme schopni eh, zachytit všechny eh, bubliny v aktivech, které mohou vzniknout, ale musíme se o to snažit, o to usilovat. Víme v Irsku, ve Španělsku i v Spojeném království bylo zapotřebí určitého zacílení <coughs> a tady ESBR musí pomoci tyto situace řešit. To nám také e, dává zase otázku harmonizace mezi jednotlivými členskými státy při řešení těch e, otázek bublin e, či řešení situace v konkrétní ekonomice. Je to harmonizováno v tom smyslu, že tady je určité vodítko, které přichází z evropského zdroje, spíše než že by se to odehrávalo mezi 27 různými soubory pravidel. Pokud je tedy ES o ESBR, tak e, to asi nebude vždy stejná situace pro všechny členské státy. Asi musíme udělat ještě více. Jsme asi blízko dohody, e, tak jako podobně se to již odehrává u penzijních fondů a mm, tam jsme prakticky dospěli k dohodě, mm, co udělat a možná to můžeme tady také Eh, zohlednit eh, v CVA. A konečně poslední otázka, kterou chci zmínit, eh, se týká větší transparentnosti. Myslím, že je celá řada oblastí, kde bychom opravdu měli vědět mnohem více o tom, co se odehrává v bankách a v transakcích. Mohla by tady být určité odpovědnosti, o kterých nevíme. Některé například eh, informace o zpětném eh, eh, odkupu mezi bankami nebo například přesuny mezi bankami v rámci swapu, kdy pak je možné dosáhnout vyššího ratingu, tak jako se stalo u CDO. Opravdu nevíme vždy přesně, co se odehrává. A myslím, že tady potřebujeme mnohem lépe zvládat otázku povinností Dále eh, půjčování cených papírů mezi bankami. Tady je, eh, byl jeden velký problém u Lehman Brothers. Eh, aktiva, které jsme mysleli, že jsou v bance, se nakonec ukázala, že tu situaci nebudou moci vyřešit. A to je vždycky otázka také, kde je depozitována depozitován takový cenní papír. To si musíme také uvědomit. A když existuje určitá dohoda klobek a není to registrováno, pak by to mělo mít určitě své právní dopady, protože my musíme vědět, jaké, jaká aktiva jsou k dispozici banky. To je také otázka takzvaného stínového bankovního systému, což by bylo také velmi užitečné. A protože je to bod, který jsem již zmínila, ale i další možné dohody, bylo by do užitečné najít určitý formát, abychom vypracovali systém oznámení, který ukáže, jaké procento kapitálu vlastně pokrývá vklady. Když máte například obligace nebo některé jiné, tak ty eh, se mohou Eh, prostě eh, rozptýlit před eh, vkladateli a situace vůbec nemusí být tak jasná, jak by si vkladatelé mysleli. Některé tyto aspekty, kde bude zapotřebí mít oznámení na úrovni dozoru, schromažďování informací, posouzení rizika, to všechno jsou některé věci, které by měly právě být Eh, mezi informacemi k dispozici pro investory. Já bych asi mohla říct ještě mnohem více věcí, ale nemám na to ani dost času a mohu přejít další eh, mu stínovému zpravodaji, což je Vicky Ford a eh, Vicky Ford další. Olli Ludvigsen, Wolf Klintz, Pavanche Beres, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Peter Skinner, Arlene McCarthy. No, Well, and we won't get anybody else in. We are... Každý bude mít 20 minut, co? Ne. Eh, mm, eh, musíme si připomenout, že potřebujeme asi více času a budeme muset věnovat tomu ještě další zasedání. Thank you. I'd like to start... Děkuji. Chtěla bych říct úvodem, že s plno věcmi souhlasím, jak ve zprávě, tak v eh, připomínkách. Děkuji zpravodaj za to, že se eh, podíval na eh, tyto věci z širší perspektivy. A pár poznámek k těm váhám a Eh, k tomu, že bychom se měli zabývat reálnou ekonomikou, reálným kapitálem. Pak mám eh, ještě některé otázky k technickému aspektu těch právních norem. Vím, že zpravodaj chce více podporovat malé a střední podniky, souhlasím, ale nevím, že článek, jestli článek 1, 2, 9 je tím pravým místem. Pak je tady ještě otázka Bazileje 2 a tady souhlasím s tím, co v této věci zaznělo z úst ostatních. Souhlasím také s UDem, to ode mne často neslyší, že bychom se měli zabývat státním dluhem i v této věci. Tím, že to necháme eh, na radu, tak eh, je to otázka toho, že by tam mohlo jít o střed zájmu. To je další věc, kterou často neříkám. A pak ještě vážení rizik u eh, nemovitostí, které by mohlo být někdy příliš nízké. To je také téma. Eh, chápu pozměňovací návrh článku 26 eh, ohledně těch eh, vzájemných pojišťoven. Tam by se možná mohlo najít lepší řešení, protože jinak by se to mohlo stát trochu problematické. A potom ten návrh ohledně corporate user hedging, to si myslím, že je jít trochu příliš daleko, protože tady je vlastně stále ještě to e, úvěrové riziko v těch e, korporátních derivátech. Ano, musíme se dívat na menšinové zájmy a e, u hodně bank je to téma, protože právě ty menšiny mají i právní Eh, nástroje pro to, aby vyžadovali to, co je jim eh, co jim patří. Takže trochu více flexibility. Souhlasím se s pravodajem, když říká, že je trochu příliš eh, znepokojující, jak tady má komise velké pravomoci a on tam určité věci zcela vypouští a Eh, pak jsou tady ty aktiv delegované pravomoci. Mně se zdá, že to všem vytváří ještě větší míru nejistoty a eh, souhlasím s tím, co je v tom balíčku o dohledu. Eh, to vlastně již bylo také odsouhlaseno. A jak řekla Sharon, myslím, že můžeme učinit hodně, Eh, s tím, čemu říkám emergency powers. Pak je tady celá řada eh, věcí, s kterými nesouhlasím. Single road book, to potřebujeme, ale maximální harmonizace není vždycky všelek a já v tomto směru eh, nesouhlasím s tím, co bylo řečeno minulé pondělí. Pokud chceme silné banky, musíme být praktičtí a e, otázka se nějakým způsobem vyrovnat s těmi různými situacemi, rozdílnostmi, to je klíčová e, obezřetnostní pojistka. Takže například pozměňovací návrhy, které zpravodaj e, předkládá k takzvanému bufferu, on říká, že ECB R by mělo mít, eh, přijít s společným eh, základem, ale eh, SBR říká, že tady tento společný základ již existuje. Takže implementační cíly a jejich změna, to by znamenalo, že všichni musí postupovat ku předu tím eh, tempem nejpomalejšího. Já nevím, jestli tohle je zrovna eh, to pravé ořechové pro bankovní sektor. Ano, jsou tady určité evropské specifické eh, rysy, my jsme to diskutovali obšírně v souvislosti se zprávou kolegy Karase. Možná, že s bankovními zárukami a modelem bankovních záruk je e, zásadní problém, protože tady vzhledem ke charakteru toho e, pojišťovacího kapitálu e, je ta situace důležitá. Tam je to něco jiného než u bankovního kapitálu Lloyds. E, je firma, kterou znám, protože jsem jejich zákazníkem a myslím si, že to, co je tady navrženo, není dobré, protože to narušuje rovné podmínky pro všechny. Takže já si myslím, že bychom se na to měli podívat, jak u banky Lloyds, tak u jiných velkých bank, které s tím, z toho zatím těží. Eh, měly by tam být, eh, měla by tam být zakotvena ta možnost eh, informací, aby bylo jasné, jak je to s kapitálem, který banka údajně má. Ohledně míry likvidity, o té by měly informace být k dispozici a zároveň souhlasím s UDem, že ohledně implementace takzvaného stable fund ratio by měly být k dispozici. My eh, musíme chápat ta rizika, která to zahrnuje. Bylo to součástí eh, Lehman i Northern Rock i dalších. Eh, Bazilej 1 Říkáme, že USA neimplementuje Bazilej 2, ale ta je v řadě oblastí slabší než Bazilej 1 takže je třeba řešit ty nedostatky v Bazilej 1. Musíme se také zabývat implementací jinde, ale ne pouze ve Spojených státech. Tady bych asi upravila ten bod úvodního ustanovení, kde to zpravodaj řeší. Pak jsou tady určité změny v Bazileji Eh, definice obyčejných eh, podílů eh, na, se změní na kapitálové nástroje. Tady buďme obezřetní, já s tím také mám co dočinění. A potom fondy pro obecná bankovní rizika. Tady se musíme zabývat i dividendami. Jsou tady ještě jiné oblasti, kterými jsme se nezabývali potřebujeme třeba definovat, eh, kdy se půjčka stává ztrátou. U některých eh, hypoték se prostě eh, se třeba uvažuje o určitých lhůtách když třeba přijdu o práci, mohu e, platit pouze část své hypotéky, tak šest měsíců je rozumná doba v určitých, e, o, za určitých okolností, po kterou mi banka vlastně nechává tak trochu volné ruce, abych věci řešila. E, takže tady musíme tu lhůtu také ještě projednat. V na lidé z trhu eh, sekuritizace mi říkali, že některá opatření, která v této oblasti text navrhuje, by mohla mít negativní dopad. Měli bychom se zabývat také rizikem refinancování ale nechci, abychom se vrátili do doby před krizí v této oblasti a já vím, že teď se stěžují hlavně eh, držitelé těch dluhů, ty věřitelé, spíš než emitenti, to je evidentní. Měli bychom se tím zabývat, ale být velice obezřetní. Takže souhlasím s údem ohledně toho, co říká o užívání ratingu myslím si, že potřebujeme vážně promyslet to, jak se e, přesunout e, z přístupu e, public rating k přístupu credit approach. A také souhlasím s tím, co řekla Sharon ohledně toho, zdali banky eh, opravdu vlastní kapitál, který je uveden v jejich účetních knihách, nebo zdali ho částečně půjčují dál. Eh, opravdu mi záleží na tom, bychom zjistili, či řešili to, že jedním z důsledků krize je, že si banky čím dál tím více eh, půjčují Eh, ty, tr, eh, ty eh, trhy mají rozličný charakter i napříč Unii, některé jsou zajištěnější, jiné méně a investoři a nezajištěné banky musí vědět, o co jde některé z těch bank se soustředují na obchodní eh, dluhy, jiné na oblast nemovitostí. My se prostě musíme zabývat tím, co eh, činí tedy eh, tu kvalitu kapitálu. A také si kladu otázku, zdali bychom jako parlament neměli prodiskutovat to, eh, co by mělo tvořit minimální či maximální eh, úroveň eh, kapitálu banky, protože z toho hodně vyplývá důvěra v tyto bankovní instituce. Ta je v případě, že ty informace k dispozici nejsou, či jsou mlhavé, velice omezená. E, to je asi vše a já se těším, že budu velmi tvrdě pracovat se členy tohoto výboru na tomto textu směrnice. Děkuji a Filip Lambert je, za, tady, je tady za zelené. Já v zájmu uh, us, kro, uh, toho omezeného času se omezím ve svých připomínkám. Děkuji za ten návrh. Jsem rád, že ho nevnímáte jako konec, ale jako začátek diskuze to velmi vítám. Také vítám skutečnost, že se snažíte propojit e, e, tento text s reálnou situací, že ho e, nevnímáte pouze jako abstraktní dokument. Možná k tomu, co řekla Vika, Vicky ohledně ratingu a vážení rizik. Tady se budeme muset rozhodnout. Buď řekneme, že se tedy odkážeme na ratingové agentury a že jim nechceme dát téměř regulační úlohu, a budeme tedy eh, se eh, obracet na ty eh, modely vážení rizik. My jsme proto, aby tady prostě existovalo závazné takzvaný binding leverage ratio. Myslíme si, že je tady třeba vytvořit takovýto strop či základ či práh, a e, chtěli bychom opravdu, aby to v textu bylo zakotveno. Další věci, které zatím nezazněly. Za prvé, bilaterálně jsme řekli, že pod, e, po pravidlu e, Volke a Vykaz bychom tady chtěli mít takzvané Karasovo pravidlo. Musíme najít způsob, jak oddělit ty podniky mezi Eh, skutečnými eh, nudnými bankami a pak takovými těmi banky kasíny. Eh, nedávno se hovořilo o bankce City. Ta té se příliš nedaří a bance Wells se e, daří, ne nějak mimořádně, ale e, prostě je to solidní e, rodinný ústav, jak my mu říkáme. Chceme, aby se zvyšovaly částky, které klienti ukládají v bankovních e, domech a takové, e, takovýto právní nástroj k tomu může také přispět. Důležité finanční instituce musí být pokryty. My vlastně máme, co je e, nutné k dispozici. Nechápu, proč tady jsou stále ještě průtahy too big to fail je princip, který je prostě nebezpečný, ale pokud chceme jít po těch velkých, tak si nemyslím, že můžeme ještě váhat. Ty instituce, které byly systematické před krizí, či které byly systémově nebezpečné před krizí, jsou takovými i nadále a proto tedy není možné čekat. O kapitálových požadavcích takže tady pro jednou souhlasím s takzvanou londýnskou linkou, spíš než kontinentální linkou. Musím říct, že mě hodně překvapili Financial Times včera. Martin Wolf Eh, zelený či kryptozelený řekl, musíme jít na leverage ratio maximálně 10, abychom zachránili kapitalismus. My v návrhu, který chceme předložit, eh, tak daleko nejdeme, ale domníváme se, že to je výrazný signál. Přichází to z Londýna, ale Londýn byl krizí zažen, takže Londýn patrně ví docela slušně, co eh, chce učinit, co by mělo být uděláno, aby se ta špatná doba nevrátila. Eh, důležité ustanovení k eh, likviditním rizikům. Tady eh, si nejsme úplně jistí, nejde jenom o ESC. BR, ale o takzvaný instability ratio, tady souhlasím s tím, co říká Vicky. Musíme Eh, eh, a, a tady bych řekl asi takhle. Potřebujeme mít eh, jasný časový harmonogram ohledně implementace, ale nebudeme se jenom dívat Eh, na eh, ty údaje. Nejdříve je třeba, abychom byli transparentní. A myslím, že krize obecně byla hlavně krizí likvidity, nebyla to krize solventnosti. A z tohoto pohledu eh, si myslím, že tady v systému stále ještě přetrvává do značné míry riziko, to hotovostní riziko. A teď ty vnitřní modely. Pokud je nemůžeme zrušit, tak si myslíme, že tady je zapotřebí je lépe kontrolovat a zajistit takzvaný benchmarking. O tom už jsem ostatně hovořil další věc. Neměli bychom se podívat na pravidla o odměňování. V CDR3 jsme v tomto už vlastně učinili určité kroky a vidíme, kde teď na tom jsme. Podívejme se, jak ta pravidla jsou uplatňována. Myslíme si, že to je dostatečné, že jsme byli dostatečně e, striktní. My osobně si nejsme jisti. A teď, když se podíváme znovu na Londýn, e, tak mám pocit, že tam vidím lidi, kteří stále ještě ta e, sdělení, ty signály signály nechápou a to, to by se opravdu už mělo řešit. Minimální a maximální harmonizace. No, já bych řekl, že tady potřebujeme určitou míru flexibility. Souhlasím s těmi, kteří říkají, že tržní podmínky nejsou nutně stejné a struktura trhu není eh, nutně všude stejná. Chceme, aby EBA e hrála silnou roli ne pouze při monitoringu, ale také při zprávě těchto e, řešení, e, těchto situací. A nechceme něco, co by bylo Eh, takzvaným free for all. Takže jakékoliv eh, odbočení od těchto pravidel musí být eh, odůvodněno a musí být Evropskou bankovní asociací kontrolováno. Ta by skutečně měla hrát to roli hlídacího psa našich společných zájmů. Takže je tady plno věcí, které chceme zmínit a vy tedy nás naleznete na té ambicioznější straně spektra v této debatě. Nevím, jak daleko chceme jít, protože my E, tady vlastně e, máme něco, co e, má velkou většinu v parlamentu. Já už tak trochu začínám cítit, kde můžeme asi tak skončit, ale ještě bych zpravodaje vyzval, aby ještě přistoupil k věci s větší mírou ambiciozní, ambicioznosti. Můžeme se vždycky vrátit o pár kroků zpět, ale zkusme být ambiciozní a zároveň se nesnažme jít příliš, nebo vůči těm, kteří říkají, ne, eh, jdeme příliš dál nad rámec toho, co dělá USA. Eh, já nechci, aby evropský legislativec byl eh, v područí amerického kongresu. I v ten nemám příliš velkou důvěru. My bychom hlavně měli postupovat tak, aby to bylo v co největším evropské eh, zájmu. A nejpřísnější pravidla, to je otázka, zdali je to opravdu v našem výsostném zájmu. Londýn řekl, že věci řeší striktněji, protože to je v našem výsostném bytostném zájmu. Ne snad že chtějí být eh, v první linii, ale prostě dělají to, co je pro ně nejlepší. Eh, takže eh, londýnští regulatoři si uvědomili, že v striktnější pravidla Londýnu pomáhají. A my jsme také spíše na této straně. Mít pravidla, která naš trh či finanční průmysl činí odolnějšími, je něco, co nakonec kapitál přiláká a ne naopak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 výnosy eh, možná přijdou později, ale budou bezpečnější v Evropě. Investoři budou vědět, že když budou pracovat na tomto trhu, tak eh, budou v bezpečí, že ty výnosy jsou předvídatelné a předvídatelnost je rovněž také součástí vytváření klimatu důvěry. Toto jsem dnes chtěl říct, máme před sebou opravdu hodně eh, práce, ale budeme efektivní jako obvykle. Um, Děkuji a budeme pokračovat podle seznamu dojdeme, kam budeme moci. Prosím, Korin. <clears throat> Děkuji. Zaprvé bych chtěla poděkovat zpravodaji Otmaru Karasovi za práci na návrhu zprávy. Obecně vzato bych chtěla podpořit eh, tuto zprávu, i když v některých bodech bych to chtěla trošku dále zpracovat. Dotknu se čtyř bodů, kde si myslím, že je ještě zapotřebí dále pokročit. Za prvé bych se chtěla vyjádřit k nedávným nejistotám ze strany Rady a že jsou to matoucí signály z toho hlediska, zda implementace CDR 4 je stále ještě prioritou. Já nevím, jak si máme interpretovat francouzsko-německý francouzsko-německou eh, výzvu k tomuto balíčku. Je to opravdu matoucí, protože na druhé straně máme eh, požadavky na eh, liquidity ratio z hlediska zátěžových testů bank. Není tedy zcela jasné, jak to vlastně bude aplikováno. A já myslím, že právě proto je velice zapotřebí mít eh, větší jistotu na trhu, dát větší jistotu trhu eh, o tom, jak eh, to bude prováděno z hlediska liquidity ratio. Dále finanční stabilita. Vidíme v současné době určité pohyby na trhu, které vycházejí z určitých aktiv, které možná nebudou vzaty v úvahu. A to je spíše vývoj špatným směrem než dobrým směrem. Je tedy velice důležité, abychom si zachovali prioritu e, uplatňování CDR 4. A měli bychom jít ještě o krok dál. A to si myslím, že je taková priorita i z hlediska e, e, bankovního, bankovní daně, bankovního poplatku, z hlediska CDE, eh, CDR4 oplatně takový bankovní poplatek. Eh, to je možná eh, špatné, protože hm, posílit banky, to je možná způsob, jak se dostat z krize. Čili postupovat krok po kroku. Po kroku. Neříkejte, že já jsem proti bankovním poplatku, ale um, podívejme se na to, jaké jsou priority. Za druhé, Kam směřujeme? Je to evropský přístup, celosvětový přístup. V některých oblastech můžeme jít ještě trochu dále, já s tím nemám problém. A chci se vyjádřit k maximální harmonizaci. Otmar Karas o tom hovoří ve své zprávě. Já souhlasím s tímto zaměřením. Víme, že jsou určité E, okolnosti v některých členských státech, e, v některých e, typech bank je třeba jít ještě trochu dále. Je to velice důležité, abychom omezili případy, kde jdeme za maximální rámec Dánska. Národní banka je orgán, který jde za CDR4, za kritéria CDR4. Já myslím, že do toho bychom se pouštět neměli. Potřebujeme jasná kritéria a myslím, že také eh, je tady jasná úloha pro EBA. Eh, tam je eh, třeba říci, kde je možná flexibilita, kde flexibilita možná není. Jsme na evropském vnitřním trhu a musíme to maximálně respektovat. Třetí otázka, likvidita. Souhlasím s tím, co bylo řečeno od Vicky a dalších. Musíme se ještě dále podívat na definici toho liquidity coverage ratio, a která aktiva jsou brána v úvahu. Ano, už se o tom hovořilo, hovořilo o tom Otmar, že je otevřený v této otázce. Není to ještě ve zprávě definováno přesně. Nemůžeme říci, že každý Eh, eh, covered bond je takovým aktivem a nemůžeme říct, že každá, každý cený papír eh, důležitý pro trh hypoték je na druhé straně jako subprime. Dánský trh je obecně vzato kvalitní, možná lepší než některé jiné, kde jsou takzvané covered bonds. Eh, Čili říci, že jedno je dobré, druhé je špatné, to je těžké. V některých státech máme velké problémy a myslím, že to není dobře mm, opřeno eh, otázku liquidity ratio, která je důležitá pro kvalitu. Ještě je tady další aspekt. Když chceme mít stejný typ aktiv, tak můžeme vytvořit stejné systémové riziko. Čili já bych byla spíše pro diverzifikaci s jasně eh, stanovenými kritérii kvality. A to také vidím v tom, co řekla Vicky, nebo co řekl Filip. A možná, že společně se spravodajem o tom můžeme ještě dále pracovat. Otázka corporate governance a otázka odměňování. Souhlasím s tím, co bylo řečeno v této věci. Musíme se ještě dále dívat, podívat na politiku odměňování, eh, aby odpovídala dlouhodobým zájmům instituce. Potřebujeme střednědobé a dlouhodobé udržitelné situace. Eh, eh, nehledat pouze krátkodobý zisk, který na sebe bere velká rizika. Měli bychom se na to podívat ale konkrétně, protože jsou některé členské státy, které na tom pracují, jiné nikoli a to vytváří stále velice matoucí situaci. V této oblasti, myslím, musíme pracovat na harmonizaci na té správné úrovni a já jsem otevřena diskusi, myslím, že bychom se do toho měli pustit, aby politika odměňování byla důležitým kritériem a mohla být ve směrnici CDR 4. Děkuji. Děkuji. Další, Oli Letrexon. Myslíme, že to bude asi pro dnešek um, vše, ale je to tak důležitá otázka, že uh, to nemůžeme nějak uh, um, zestručnit a budeme muset pokračovat ještě další den. Takže Oli, děkuji. A já chci také poděkovat zpravodaji za vynikající prezentaci. Několik poznámek. Především princip maximální harmonizace. To jde proti Bazileji 2. Zejména stanovit požadavky na eh, strop kapitálu. Harmonizace, maximální harmonizace jde proti stabilitě finančních trhů. V různých členských státech jsou eh, národní požadavky na kapitálovou přiměřenost když se vše bude harmonizovat, tak mám pocit, že na evropské úrovni bude situace méně stabilní. Když je více rizik, tak se platí větší prémie. To mně připadá dost logické. A musíme se také podívat, kde je ten strop pro implementaci. Komise navrhla, aby členské státy zrychlily rytmus zpravodaj si přeje, aby se naopak eh, rytmus spíše zpomalilo. A dále komise říká, že každý členský stát může postupovat, jak chce a zrychlit, když si to přeje když eh, se řekne, že všichni mají postupovat stejným rytmem, stejnou rychlostí, tak to jednak ohrozí stabilitu finančních trhů a za druhé to vyšle velice špatný signál. Myslím, že Eh, dozor eh, nad bankovním systémem je také velice důležitým bodem. Banky od 1950 eh, si nepřejí, aby se dospělo do velikosti, která již není zvládnutelná. Dokázal to případ také Dexie a dále se tím zabývají zátěžové zkoušky, ale to nestačí. Vidíme, že ani otázka kapitálových požadavků úplně nestačí. Myslím tedy, že je třeba přijmout opatření, aby ta struktura byla transparentnější a daleko lépe vysvětlena. Dále. Evropský eh, parlament Mm, se tady zabývá otázkami ehm, ehm, potřebného množství peněz, aby bylo možné provádět konkrétní eh, dohledovou činnost. Je třeba zkoumat čísla od komise, protože mám pocit, že jsou možná nedostatečná a že je třeba trošku více posílit dotaci, chceme-li mít dostatečná eh, výsledky. Děkuji. Další řečník, eh, Pervanche. Děkuji paní eh, předsedkyně, děkuji samozřejmě zpravodajovi nejprve za to, s jakým nasazením se pouští do této diskuze a Eh, v jakém duchu. Eh, ono, nás to, ono nám to totiž umožňuje rozšířit eh, ty návrhy nad rámec toho, s čím přichází komise. Takže teď takovým trochu způsobem seznamu k tomu, co tady vidím jako hlavní problémy. Někteří už je zmínili. Nejprve vztahy se spojenými státy. To je zcela zásadní otázka a tento výbor, tento parlament se k tomu budou muset nějakým způsobem postavit. Já jsem slyšela to, co říkáte, paní předsedkyně. Říkáte, že to není zásadní věc, ale ono ano, je to zásadní věc. E, parlament nemůže hovořit o konkurenceschopnosti, aniž by nevzal v úvahu konkurenceschopnost bankovního sektoru jinde ve světě. A ve zprávě o krizi tento parlament hlasoval pro eh, uzavření dohod eh, Bazilej 2 eh, ve formě smlouvy. Takže reciprocita tady prostě je věcí danou, nemůžeme to přejít mlčením. Eh, musíme prostě definovat určitý mandát, specifický mandát pro naše eh, dohledové orgány, abychom měli nějakou takovou výstražnou eh, signalizaci, abychom se dozvěděli, co tedy znamená neimplementace těchto dohod konkrétně spojenými státy, i když to není jenom jejich problém, ale prioritně ano, protože to samozřejmě má dopad na E, transatlantickou výměnu. K otázce výmě, e, definice likvidity. Možná, že jsem to přeslechla, ale nemám pocit, že pan Karas e, tady sdělil, co je jeho filozofií ohledně charakteru právního nástroje, který je třeba používat. Já, používat. Jde o to, zdali in fine po zprávě a z Eh, analýze situace, vytvoříme přesná kritéria o, potř- o úrovni likvidity. Je toto zapotřebí provést eh, prostřednictvím nějakého nástroje, anebo se, pane Karasi, domníváte, že by to mělo projít eh, nějakým legislativním nástrojem druhé úrovně? Pokud je to nová, nové nařízení a budeme ve spolurozhodovacím režimu, tak je je to e, ještě vlastně začátek diskuze, pokud je to ta úroveň dvě, tak e, to předpokládá úplně jiný postoj. A teď ještě k Eh, svrchovanému dluhu. Já si eh, velmi uvědomuji eh, to, co říkáte ohledně rizik malých a středních podniků, ale já to dávám do souvislosti s likviditním rizikem. Je tady něco, čemu úplně nerozumím. Nulové riziko, které není nulovým rizikem na úrovni státního trhu se státními dluhy, to je snad něco, co už chápou i děti z mateřských školek. Ale domnívat se, a mimochodem doufám, že všichni v tomto výboru si uvědomují, že EBA sama o sobě naznačila, e, že od 1. června 2012 se bude anticipovat ohledně e, tržní hodnoty e, státního dluhu. To je dost neuvěřitelná situace, když na to pomyslíme. A teď k likviditě. Konstatujeme, že trh je na prostém rozvalu a nám to neumožňuje se v, tom, v tuto chvíli pevně orientovat. Takže uděláme e, zprávu a moudrost nás osvítí. Ale co se týče zprávy e, státního dluhu, což je možná horší, e, co do pochybností, nejistot, Eh, úplného zastavení. Tady to chceme okamžitě prostřednictvím eh, nějaké normy EBA eh, stanovit a anticipovat, co bude tedy přechod od nulového rizika k plnému tržnímu riziku. Před přijetím zprávy pana Karase bychom možná měli tyto věci projednat a i ve zprávě bychom to měli ještě více upřesnit. Moudré by bylo řešit otázku hodnocení státního dluhu úplně stejně, jak jsme se zabývali kritériem likvidity. To znamená nejprve to probrat a pak rozhodnout. Třetí věc, která mi leží na srdci, je následující. Pardon, čtvrtá. Je to otázka oddělení bankovních činností. Filip Lambert už není zde, ale já ho stoprocentně podporuji v tom, co řekl. Říká se, že to můžeme dát do směrnice MIF či jinam. Můžeme to dát kamkoliv, to je něco jiného, ale já jsem přesvědčena stoprocentně, že zpráva pana Karase je jedním z klíčových momentů, kdy můžeme přikročit k oddělení činnosti mezi obchodními bankami a bankami typu s úlohou uložen eh, spořitelen. A tady si myslíme, že tkví úloha parlamentu v této věci. Pátý bod, otázka ratingových agentur. Ano, řekneme, že to je krok naspět oproti Bazileji 2, ale já si dobře pamatuju, jak to všechno bylo. S Alexandrem Radvanem jsme se E, prostě střetli. On e, říkal, že bude zveřejňováno hodnocení malých a středních podniků a e, že tam prostě bude i zveřejňováno to nadhodnocení. Pokud budeme koherentní, tak u příležitosti této zprávy bychom měli odejmout veškeré odkazy na ratingové agentury, z té základní legislativy a hovořit o tom ve zprávě pana Karase. Nebude to znamenat, že ratingové agentury už nebudou mít žádnou roli, ale budou mít jenom tu legitimitu, kterou jim legislativec eh, přiškne a my budeme tímto způsobem v souladu s tím, eh, co jsme odsouhlasili, když jsme se seznámili se zprávou La Rosière, kde právě tato záležitost byla také řešena. Poslední věc k otázce harmonizace, e, úplné či nikoliv, e, definice vlastních, e, vlastního kapitálu. Tady si myslím, že to mezi námi vzbudí komplikovanou rozpravu. Nemyslím si, že věci se tolik posunuly od Bazileje 2 a vzpomínám na rozpravu, tehdejší rozpravu. Souhlasím se zpravodajem, musíme jít maximálně daleko, ale zároveň musíme vzít v úvahu specifický charakter každého hráče a svět eh, jako takový. Víme, jaká je situace teď, jaká byla situace v době Bazileje 2 eh, musí se tady věci, určité věci ještě upravit, eh, například certifikáty a tak dále. Takže to je zatím vše, paní předsedkyně, děkuji za pozornost. Já děkuji vám, eh, tlumočníci, eh, nám jsou ochotni ještě eh, dát dalších pět minut a já se proto ptám, zdali zpravodaj chce teď reagovat, anebo zda ještě mám dát slovo paní Elise Ferrero. Pět minut máme k dispozici a pak už to přejde všechno na angličtinu. Děkuji. Já se pokusím hovořit stručně. Některé z těch otázek, které jsem chtěla vyzdvihnout, již zmínili kolegové, kteří hovořili přede mnou, ale prostě nemohu eh, vám nepoděkovat, pane kolego, za veškerou práci, kterou jste odvedl a také za to, jak jste otevřený rozpravě s námi, velmi upřímné rozpravě, tím spíš, že se jedná o zásadní téma a téma komplexní. Dovolte, abych zmínila pouze několik eh, bodů a chci také některé věci zopakovat. Odměňování je skutečné téma. Myslím, že reálná ekonomika a financování reálné ekonomiky je další oblast, kterou musíme zajistit. Státní eh, zadlužení samozřejmě a likvidita určitě především dlouhodobé eh, prvky likvidity, které nejsou dostatečným způsobem řešeny a tady opravdu je ještě prostor pro e, zlepšení a vyjasnění. E, pak bych se chtěla soustředit na dvě otázky. Jednou z nich je vztah mezi CDR4 a systemickými institucemi a s řízením krize, krizovým řízením a jak tady vidíte eh, úlohu této legislativy. A druhá věc se týká velmi specifického případu, nicméně případu, který je zcela zásadní eh, pro některé eh, podnikové modely. A co mám na mysli? Jde o to, jak vlastně řešit situaci těch neoperativních holdingů a, eh, od, eh, a, eh, odpojování těch minoritních zájmů. Ono se to řeší v pozměňovacím návrhu 40, nicméně pro některé podnikatelské subjekty je zapotřebí aby se posílil způsob eh, řešení těch holdingů, které mají eh, minoritní zájmy v bankovních aktivitách, ale které sami o sobě nejsou eh, operativní, takže mají tvar takzvaného non-operational holding company. V takovémto případě požadavky na kapitálovou přiměřenost u holdingových společností, které sami o sobě nepodnikají přímo v bankovních eh, činnostech, je téma, které bychom měli řešit, protože legislativa je připravena pro takové holdingy, které soustředují bankovní eh, skupiny, eh, které sami o sobě se bankovnictvím zabývají ale samozřejmě tyto E, parametry jsou nepřiměřené a možná i z právního hlediska nemožné e, u situací, kde ty holdingy jsou neoperativní v e, bankovních aktivitách, ale zároveň obsahují i minoritní zájmy, které už se k bankovním aktivitám vztahují. To se často týká bankovních institucí, které se vlastně vyvinuly z takových rodinných podniků a e, je tam velmi důležitá úloha toho vedení holdingu a tyto typy holdingů by prostě neměly podléhat stejným pravidlům kapitálové přiměřenosti jako e, čisté bankovní instituce. To je pro některé podniky skutečně zásadní věc a je to otázka, e, kde, kterou si myslím bychom e, měli tady zmínit. Ostatní kolegové se o tom totiž nezmínili. A k těm ostatním otázkám, které jsem stručně zmínila v úvodu. Tam souhlasím s tím, jak je to řešeno. Ještě jednou děkuji. Já děkuji vám, takže teď budeme muset skončit naší rozpravu. Lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je 27. února ve 12 hodin. Je tady ještě více lidí, kteří by chtěli se k tomuto tématu vyslovit, takže v rámci nějakého nadcházejícího zasedání našeho výboru se budeme snažit v pořadu jednání s tím počítat a nějakých 30-45 minut této rozpravě ještě věnovat.